Dámy a pánové, dobrý den. Začínáme s tímto zasedáním a máme zde slyšení pro mládež. Je to také webstreamováno a také prezentováno na sociálních sítích European Youth Events. Mladí z celé Evropy nás sledují, takže se na ně můžete usmát a pomocí sociálních sítí s námi budou v kontaktu. Vyzývám také poslance, aby přispěli do konverzace online, protože i my používáme hashtagy, takže pokud chcete přispět, tak použijte hashtag i2018. Uvidíte to tady za chvíli na plátně. Jak víte, Evropský parlament eh, organizuje Evropskou akci mládeže ve Štrasburku od roku 2014. Letošní ročník eh, si zasloužil účast eh, opravdu nadšenou 9 tisíc mladých. Já i další poslanci se účastnili takzvaného slamu, což je taková soutěž mezi různými rapery doprovázená takovými krátkými tanci, takže já jsem se toho také účastnila a udělala na mě opravdu velký dojem to, jak jsem viděla, jak je to všechno velmi pozitivní, ta debata je stimulující, podnětná a dokonce, řekla bych, orientovaná na budoucnost. Mladí mohou přinést změnu. A já jsem opravdu přesvědčena, že jejich příspěvek musí mít dopad na agendu parlamentu a v budoucnosti povede k mnohem evropštější demokracii, která bude čím dál dynamičtější. Právě to dnes potřebujeme v Evropě. Abychom zajistili politickou návaznost na tuto akci. Předsednictvo rozhodlo, že závěry této akce AI budou diskutovány tady v příslušných výborech, zde tedy ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. To je tedy cílem této výměny. Já se na vás dívám, protože my si vás poslechneme, abychom zjistili, zda vaše návrhy týkající se budoucnosti mladých eh, jsou skutečně průchodné. My také chceme slyšet, co skutečně očekáváte od eh, evropských institucí, od volených zástupců, protože nejde jenom o to mít nápady, jde také o to diskutovat. Máme tady tedy tři účastníky A musím říci, že si s velikým zájmem vyslechneme vaše představy, vaše očekávání a budete nás muset také přesvědčit. Nestačí mít pouze dobré nápady, je třeba také umět přesvědčovat. A bude se to týkat témat, která jsou vlastně našemu výboru. Budete tedy hovořit o vašich nápadech, o vašich strategiích, jak podpořit cestovní ruch a dopravu tak, aby byly inovující, aby byly trvale udržitelné, protože víte, že jsou klimatické změny, klima je dnes prioritou, to je priorita, takže je důležité, aby i doprava do budoucna byla přístupná všem. Takže tito tři hosté budou eh, předkladatelé nápadů a my budeme příjemci nápadů. Byli jste tedy pozvání. Vítejte v mém výboru. Já vám hned eh, tyto mladé představím. Filip Foss. Filipovi je 29 let. Filip, vy jste Němec. Ano, výborně. Ano, to je pravda. Pelumi Fadar. Říká se Fadar? Fadare. Mhm, dobře, já jsem francouzská, já si to musím tady to E podtrhnout. Je vám 23 let, a, takže vidíte, on ještě mladší než vy. A vy jste španělka nigerijského původu. Eva Günther, a vy jste ještě mladší. Máte 22 let a i vy jste z Německa. Jako předsedkyně výboru pro dopravu vás jménem svého výboru vítám. Bohužel máme jen velmi málo času na toto slyšení, ale každý dostanete slovo na dvě minuty a potom dáme slovo různým poslancům a pokusíme se vás trošičku eh, motivovat, abychom zjistili, co si o tom myslíte. Takže nejdříve Filip Vos. Vos, jste připraven? Takže <laughs> tlumočníci máte dost času. Pořádku už? Takže můžeme začít. Thanks, Karin. Uh, thanks for having us. Um... Děkuji, děkuji, Karin, za to, že jste nás pozvali. A uh, Eh, já teď tedy vidím, že mám před sebou eh, plastovou lahev, ale k tomu se nebudu vyjadřovat. Budu hovořit o dekarbonizaci eh, dopravního odvětví a problém emisí, to je nejdůležitější problém pro dosažení klimatických cílů. Osobní automobily a nekomerční vozidla jsou na evropské úrovni regulována a to nařízení je důležité, ale není to dostatečné a potom není to, důle, není to dostatečné, abychom omezili eh, skleníkové plyny, do, abychom dosáhli cílu do roku 2050, potřebujeme další akce, proto volám potom, abychom eh, zapojili tyto věci do ETS a eh, tedy obchodování s povolenkami. Je to technologicky neutrální a nákladově efektivní nástroj, protože redukce by měly probíhat e, tam, kde je to nejvýhodnější a tady potom je možné e, snížit e, tyto emise v mnoha oblastech, lepší využívání paliva a multimodální přesun žádoucím směrem odvětví by mělo být regulováno um, um, směrem upstream. A, no, to znamená, že náklady by měly být určitým způsobem přeneseny na spotřebitele a místo přidělování povolenek by mělo docházet k aucím. Emise by měly být, měly být redukovány v dopravním odvětví, ne v dalších odvětvích a e, to znamená, že by e, ten, toto odvětví nemohlo nakupovat povolenky z dalších odvětvích a tím by vlastně bylo nuceno dosáhnout e, toho svého cíle. Jsou tady další pobídky pro podniky, aby investovali do udržitelných technologií v oblasti dopravy a to potřebujeme proto, abychom naplnili klimatické cíle, vylepšili ovzduší a zároveň kvalitu života v evropských městech. Děkuji. Děkuji za tuto výzvu a nyní má na dvě minuty slovo Eva Ginter pro svou prezentaci. Děkuji, mohu hovořit německy? Budu hovořit německy. Ta myšlenka, kterou bych chtěla dnes představit, je sice idealistická, možná méně technická, ale je realizovatelná. Jde mi o veřejnou eh, dopravu v městech Evropské unie eh, bez nákladů. Eh, a žádná taková myšlenka nebyla tak často opakována jako myšlenka veřejné dopravy zdarma. Tento aspekt je velmi důležitý pro evropskou mládež z tohoto důvodu, ale nedotýká se to pouze mládeže, ale nás všech. Některá evropská města ten koncept již realizovala, například eh, Tallinn v Estonsku je tím nejznámějším. A jsou tady také k dispozici třeba eh, jízdenky pro praktikanty eh, a jak je to ovšem s běžnými um, pracujícími Eh, protože eh, tím mají někdy velmi omezené prostředky. veřejná doprava starma by bylo důležité opatření proti sociální segregaci a navíc je tady také zřejmý ekologický aspekt návrhu. Zmenšil by se počet osobních eh, aut na ulicích a um, bylo by sníženo riziko pro cyklisty ve městech že dojde k nehodě. Je tedy důležité, aby Evropská unie předložila eh, účinný akční plán podle eh, směrnice, principu směrnic EU eh, by mohl být stanoven cíl, eh, kde by vlastně v konkrétní lhůtě bylo toto umožněno díky evropským podpůrným prostředkům i díky příslušné lokální legislativě by bylo možné věci přizpůsobit a ta města, kde již taková opatření bezplatné dopravy implementovala, by mohly sloužit jako vzor a příklad Například v Talinu eh, se vychází eh, částečně eh, z mm, daně z příjmu těch, kteří jsou přihlášeni v hlavním městě. Pokud by se tato věc uchopila šikovným způsobem, bylo by možné takto také propagovat Evropskou unii. Urbanizace je stále důslednější a proto se tato problematika dotýká všech. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji a znovu dáváme slovo Filipu Fosovi. Ano, já vám to vysvětlím. Každý z nich vystoupí dvakrát. Ano? Dvě myšlenky. Dva nápady. Pak bude rozprava a pak se vlastně k tomu vrátíme. Takže potom, Filipe, už to pro vás bude ukončeno. Ano, chápu. Okay. Um, my second idea... Druhá myšlenka se týká zavedení inteligentních veřejných kol. Sdílení kol je stále populárnější a elektrokola a elektromobily jsou také na vzestupu, ale zatím eh, kola nedominují eh, v veřejné dopravě ve městech. Auta vzduch znečišťují, zabírají hodně místa, eh, proto potřebujeme kola, elektrická kola, která tedy ukládají vytvořenou energii prostřednictvím toho, že tedy na nich jedete, následně tu energii využijete při cestě do kopce a vlastně dobíjíte tu energii tím, že jedete, takže nepotřebujete přívod energie. Tato kola produkují méně skleníkových plynů než auta, jsou také úspornější z hlediska prostoru a zvyšují vaši zdatnost. Myslím si, že Evropská unie by měla přestat eh, financovat cokoliv, co brání další dekarbonizaci oblasti dopravy. Měla by zvýšit investice do inteligentních kol, cyklostezek a za třetí měla by spolupracovat se z městy, aby vytvářely pobídky pro eh, cyklistiku, jako například eh, Kodaň, je potřeba, aby se tedy koordinovala doprava cyklistů, a to především v oblasti dopravní špičky. Evropská unie by měla eh, směřovat svoje investice do cyklistiky, do inteligentních kol. To by nepochybně napomohlo splnit naše klimatické cíle v oblasti dopravy. Děkuji. Merci beaucoup pour ces Děkuji za tato vystoupení a tyto nápady a hned o tom budeme diskutovat jako první Vin Vanderkamp, který je členem EPP a koordinátorem. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se připojuji k Evě Günther, která také hovořila svou mateřštinou. budu také hovořit eh, svojí mateřštinou. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych poblahopřál našim třem hostům, kteří mají tak progresivní myšlení. Myslím si, že někdy je pro nás jako pro poslance dobré vidět tady skutečné lidi se, skutečné, se skutečnými myšlenkami a nesedět pouze tady v, bu, v bruselské bublině, která je stále větší. Eh, rád bych se zeptal, jestli se jmenujete čistě náhodou Fosa, nebo máte nějaké rodinné vazby s naším eh, poslancem Axlem Fosem na vašich nápadech se mi nejvíc líbí to, ale zároveň to ve mně vzbuzuje určité pochybnosti, že tedy navrhujete sankce. Já bych se rád zeptal, jestli by nebylo lepší, kdybychom tedy zakázali v, v městech tradiční motory. Já vím, že někteří lidé zkrátka svoje auto potřebují, protože mají, dejme tomu, pekárnu, kterou musí eh, zásobovat a tak dále. A proto je otázka, jestli by za to měli být trestáni. Druhá otázka se týká hranic jak budeme přistupovat k těm, kteří sídlí mimo Evropskou unii. Například někdo eh, z Ukrajiny, kdo přijede do Polska, nebo někdo ze Srbska, kdo přijede do Maďarska. Jak k ním budeme přistupovat? Budou moci volně používat naše silnice? A pak mám ještě jeden dotaz, který je směřován na Evu. Já osobně pocházím z frakce, která je spíše konzervativní a ptám se, kdo všechno to, co jste popsali, zaplatí. Budou to daňoví poplatníci? protože někdo zkrátka musí zaplatit ty náklady, které jsou s tím spjaty. A já osobně e, vidím, že v Evropě jsou města, kterým se podařilo vaši myšlenku již realizovat. Ale musíme si uvědomit, že pro některé, některá města je to skutečně lepší e, nechat městskou hromadnou dopravu zadarmo, než aby si nechávali centra znečišťovat spalovacími motory a auty obecně. Filip navrhuje sankce, ale u Evy vidím určitý rozpor, a to především tehdy, když říká, že MHD by zkrátka měla být zdarma. Děkuji a slovo má paní Revodalon. Ano, především děkuji za to, že jste přišli mezi nás na tuto velmi zajímavou výměnu názoru. Vidím, že první tři příspěvky, které jste přednesli, se týkají významu dopravy v otázce klimatických změn a také v otázce toho, jak můžeme mít čím dál více mobility. To my určitě hájíme v tomto výboru. Ovšem jedná se o mobilitu, která bude více chránit životní prostředí, kvalitu ovzduší a bude také dostupná. Protože dnes Máme skutečnou starost, je to téma, na kterém velmi pracujeme v tomto výboru a týká se to rozdělení území. Někteří se mohou přemysťovat, mohou si volit mezi dostupnými a levnými hromadnými prostředky a jiní zase nemají na výběr. Musí často použít eh, svůj automobil a často se jedná o velmi znečišťující automobily, protože jsou to staré automobily. O tom se teď hodně diskutuje ve Francii. Jestli jste sledovali, máme tam takovou skupinu, která nese název Leží Ležon, a je to otázka, která není aktuální pouze pro Francouze, ale samozřejmě pro všechny Evropany. Chceme jít cestou čistší, ale také dostupnější mobility. Otázka je, jakým způsobem budeme uplatňovat buď návrhy ohledně ETS nebo ohledně bezplatné hromadné dopravy, aby člověk nemusel používat svůj automobil, ale co potom s těmi, kteří nemají přístup k hromadné dopravě. Takže musíme se snažit to nějakým způsobem všechno sladit. A v návrzích, které eh, jste předložili, tak eh, to se týká tedy té bezplatnosti, to se bude týkat měst a především bohatých měst, protože tam budou místní daně, které umožní pokrýt to, co dnes platí uživatelé hromadné dopravy, ale jiné jiná města to zavést nemohou, protože jsou mnohem chudší. Ale také je možno jít cestou úrovně DPH, která je vstažena na odvětví dopravy a může se to tedy eh, snížit na 5%, aby ty ceny byly nižší. To je také velmi důležitá možnost. A tady by mě to zajímalo. Zajímal by mě váš názor, protože nejde jenom o to, že my se přemysťujeme, ale jde také o ty, kteří v dopravě pracují. Zajímáte se také o situaci zaměstnanců v dopravě? Děkuji. A teď má slovo pan Kramer.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 Děkuji paní předsedkyně a děkujeme vám za vaše eh, příspěvky. Blahopřejeme nebo děkujeme za to, že jste přišli mezi nás. Samozřejmě, že sociální rozměr je důležitý, stejně tak jako mobilita, ale ještě důležitější než mobilita je výživa. A mnoho dětí v Evropě nemají eh, dostatečnou výživu, takže proč na prvním místě nepožadujeme výživu eh, zdarma pro všechny? Do té doby budu poměrně skeptický k bezplatné dopravě. Eh, ale jsem eh, proto, aby ti, eh, kdo, byli, kdo jsou v sociálně slabší situaci, byli posíleni. V Berlíně 25 let nedošlo ke zvýšení parkovacích poplatků pro automobily, ale každý rok se zvyšují poplatky za městskou dopravu hromadnou jenom když jsou volby, tak se to vynechá. A to je nespravedlivé. A 50 milionů euro se vždy eh, investuje každý rok v Německu do klimaticky škodlivých záležitostí a to musíme změnit. Stejné právo pro všechny, ehm, to samozřejmě by bylo důležité. A pokud jde o městskou hromadnou dopravu, tak samozřejmě nejde o to eh, pouze změnit typ vozidel. A chtěl bych citovat eh, pana Fogela, Eh, to byl mladý eh, primátor v Měchově a již před 25 lety tento sociální demokrat prohlásil, že auta eh, dusí naše města a pokud se dostaneme do situace, že vše budou, vše, všechny automobily budou elektromobily, tak samozřejmě to bude skvělé, ale my musíme opravdu mm, zajistit, že města budou životně příjemná pro obyvatele, ne pro automobily. Samozřejmě Samozřejmě cyklistika to je důležité, ale to je možné pouze v městech, kde nejsou horské eh, nebo tedy eh, kopcovité terény. A eh, také máme takový dokument, kde je řečeno, že 50% nákladní dopravy by mohlo být nahrazeno jiným způsobem, ale představte si, že 50% nákladních vozidel by bylo pryč a přesto by byla záruka, že se vše dostane ke Eh, klientovi tak, jak je potřeba. Tím směrem musíme investovat. Já nechci bezplatnou eh, hromadnou dopravu, to si myslím, že si můžeme dovolit a zaplatit to, ale ti, kteří to potřebují v rámci německého Hartzfír, eh, ty dostávají na to nějaké procentuální příspěvky, ale ty potřebují plné příspěvky. V Berlíně tam roční taková lítačka stojí 350 euro, to znamená 1 euro denně. Někde je to i dvojná dvojnásobek, takže my opravdu musíme podpořit ty sociálně slabé a ne plošně všechny. To je moje pozice a jsem zvědavý, co k tomu řeknete. Děkuji, pane Kramer. A ještě i já stručně, protože já jsem se také zapsala do, do diskuze. Filipe, já souhlasím s tebou v tom, že je potřeba eh, věci trochu urychlit, zejména pokud jde o opatření proti klimatickým změnám, protože máme pouze jednu planetu a doprava to je jedno z těch velkých odvětví, které 30 let nesnížilo eh, své emise eh, do ovzduší, takže z toho musíme udělat velkou prioritu. A když hovoříš o daňových pobítkách, tak tam si myslím, že už jsme odvedli kus práce. Například výbor pro dopravu eh, zavedl takový europoplatek eh, a máme tady k tomu zpravodaje. A Tady je opravdu potřeba se postarat o to, aby kamiony byly zdaněny, jsou největší, nejvíce znečišťují ovzduší a um, potom samozřejmě musíme se zaměřit na přechod na říční a kolejovou dopravu. A druhá věc, vy říkáte, že pokud jde o ten uh, systém těch uh, Eh, povolenek, je potřeba se postarat o to, aby eh, se do toho zapojila doprava. My zítra budeme mít eh, COP21 a doprava tam není zahrnuta. A já, protože jsem ekoložská, tak já bych si přála daň na kerosén. Já nevím, proč letecké odvětví by se do toho nemělo zapojit. A má otázka je velmi prostá. Jak zajistíme, že v budoucnosti všichni, kdo využívají eh, leteckou dopravu, eh, řeknou, že se vzdají eh, letenky Paříž, Řím za 20 euro a přijmou své, svůj díl, eh, na, mm, kterým se podílejí na znečištění a budou ochotni si připlatit. Potom druhá otázka na Evu. Ano, souhlasím. Musíme samozřejmě posílit otázku veřejné dopravy a v budoucnosti by mělo být samozřejmě v městech méně automobilů. K tomu musíme přispět, eh, protože pokud má někdo ve městě eh, automobil, tak 50 občanů ho potom používá až příliš často. A závěrem jednoduchá otázka k veřejné dopravě. Měli bychom opravdu přistoupit k tomu, že budeme mít sdílené automobily. Allez, vous allez nous répondre. Děkuji. Filip odpoví jako první. Um, ich kann gerne anfangen. Já začnu. Vzhledem k tomu, že většina dotazů byla položena v Němčině, tak také v Němčině odpovím. A začnu s tím nejmilejším a nejjednodušším komentářem od pana Krámera. Děkuji vám za podporu mé myšlenky o inteligentních kolech, ale já bych se zeptal, co se stane na evropské úrovni, když tady budeme eh, podporovat tato elektrokola. Můžete pokračovat, Filipe. Pokud jde O ty ostatní otázky, které byly položeny, tak tam šlo především o systém obchodování s povolenkami EU ETS. Bylo řečeno, že někteří lidé zkrátka eh, auto potřebují a proč bychom je měli trestat, zdaňovat. Eh, v EU ETS jde v podstatě o to, abychom eh, ocenili penězi negativní externalitu a proto tedy má smysl, že Nezávisle na tom, eh, k jakému účelu člověk auto používá, by měla ta cesta autem být nějak ohodnocena. Ta externalita té, nebo ty externality této cesty by měla být ohodnocená penězi pokud nějaký malíř eh, musí do práce jezdit autem, nějaký lakírník, tak i on by se mohl tedy pohlédnout po alternativách, aby způsoboval menší emise. Karim, eh, Karima se ptala na ten uh, eh, modal shift. Ono je to skutečně tak, že lety jsou někdy levnější než cesta vlakem, což uh, není v pořádku s tím. Souhlasím, já neříkám, že EU ETS musí být jediné opatření, eh, které člověk má, nebo které máme uh, zvolit, ale já si myslím, že kdybychom uh, tady dopravu zahrnuli plně do EU ETS, tak by také ty ceny byly mnohem vyšší a proto si myslím, že ten cenový rozdíl by byl ještě vyšší, kdybychom do EU ETS zahrnuli celý sektor dopravy. Doufám, že jsem nezapomněl na žádnou otázku. Děkujeme, Filipe. Eva, teď je řada na tobě. Já budu hovořit zase německy. Já ještě studuju. E, nejsem expert, pouze jsem si pár věcí přečetla. A pokud jde o ty náklady, tak o tom jsem toho hodně četla a právě to je ten základní argument proti MHD zdarma, kdo to zaplatí, ta základní otázka. Jak už jsem řekla, v některých evropských zemích se to stalo, MHD je zadarmo a je to financováno z daně z příjmu, alespoň z Talinu, v Talinu. A otázka zní, jak tedy uh, segregovat ty, um, ta města, uh, která mají více obyvatel, uh, tak aby všechna města vlastně měla stejné možnosti nabídnout MHD zdarma. A proto navrhuji, abychom to nenechávali pouze na komunální a vnitrostátní úrovni, ale abychom se o to pokusili i na evropské úrovni, abychom se pokusili najít finanční prostředky. Podle statistik, které jsem četla, je to tak, že příjmy, které jsou generovány z lístků, z jízdenek, jsou velmi nízké ve srovnání s různými subvencemi, že už není takový rozdíl, jestli se ty jízdenky prodávají nebo ne, protože by se konec konců ušetřily náklady i tím, eh, že by se jízdenky neprodávaly a MHD by byla zdarma. A proto si Myslím, že je tedy dobré se nechat inspirovat těmi městy, kde už MHD zdarma je. My máme taková ta experimentující města, která se možná sama eh, jako experiment nechápou, ale v každém případě faktor eh, nákladů je možno překonat. Je to i tak realistické, realizovatelné a nyní k tomu, co jste řekli vy. To znamená, že náklady by měly být lépe rozděleny, že by se to mělo nějak přizpůsobit příjmu lidí. Já osobně jsem učinila zkušenost, že lidé, kteří mají dostatečný příjem, ano, ono jde o to, abychom snížili náklady eh, lidem, kteří mají nízký příjem a tím bychom v podstatě snížili počet aut na ulicích Eh, to mně připadá být smysluplné. Osobně se tady domnívám, že MHD by měla být zdarma pro všechny, protože by díky tomu existovala nějaká motivace jezdit MHD nejen tehdy, když člověk žádné auto nemá, ale i tehdy, pokud si auto může dovolit. Proto je to důležité opatření. Já vím, ono je zajímavé to srovnávat se eh, s potravinami nebo s obživou, ale přesto si myslím, že takové srovnání je tedy, eh, že zachází příliš daleko, že takto to prostě srovnávat nemůžeme. Děkuji za tuto první část debaty a teď druhá část, tedy cestovní ruch. Jako první dávám slovo Pelumi Fadare. Děkuji. Dnes bych ráda prezentovala svou myšlenku. Jde o posilování udržitelnosti kulturního dědictví v cestovním ruchu. Netýká se to jen zachování kulturního dědictví, ale také o aktivní zapojení místních komunit. Volám pro, po inteligentním a inkluzivním řízení, aby se využil potenciál a byli zde zapojeni eh, veřejný sektor, soukromý sektor a také mladí. A je také důležité, aby třeba místní orgány využily znalosti mladých a místních obyvatel. Tato spolupráce a dialog mezi nimi by se mohl stát eh, takovým prostorem, kde by se mohli aktéři setkávat, mohli by vytvořit taky takový výbor na evropské úrovni, kde by se rozvíjela kapacita, kde by se předávaly zkušenosti a nejlepší postupy. Role EU je zásadní. Aby se podpořila inovativní spolupráce, mechanismy a financování iniciativ. Proto jsem navrhnula následující akce aby přispěli k lepší rovnováze mezi těmi, kteří tam bydlí, turisty a také kulturními dědictví. Nejdříve je třeba vytvořit eh, pocit píchy a hodnoty, pokud je o kulturní dědictví, také je třeba mít eh, kulturní osvětu ve školách. Mělo by to být součástí třeba dějepisu, aby mladí lidé byli využiti jako ambasadoři UNESCO, aby se tím posílil také smysl pro evropskou identitu využití sociálních médií a digitálních platform k tomu, aby se posílala komunikace mezi jednotlivými aktéři, aktéry. Sociální média jsou velmi silná, měla by být využita k tomu, aby se vytvořilo společné chápání kultury a aby se také zvyšovalo povědomí o zodpovědné rozvoji cestovního ruchu. Kulturní dědictví je důležité při výběru turistické destinace a mělo by tedy být jako takové využito i k plnění cílu udržitelného rozvoje. Myslím, že to také povede k tomu, že budou lepší místa pro život a lepší místa pro návštěvu. Mnohokrát děkuji Pelumi a teď dávám slovo Evě, která také bude hovořit o další myšlence o cestovním ruchu. Jde o dopravu a cestovní ruch a jeho podporu ve venkovské oblasti. Druhá myšlenka je rozšířit venkovskou eh, meziměstskou dopravu. Opět by se snížily eh, poplatky za dopravu a navíc eh, posílit přeshraniční do, spolupráci dopravních podniků Ehm, já jsem bydlela eh, v jedné vesnici, kde bylo asi 300 obyvatel poblíž francouzské hranice. Tam je opravdu dvojnásob obtížné se pohybovat eh, městskou nebo příměstskou dopravou, protože, jak víte, ta doprava tady není eh, v nejlepším stavu a navíc není žádný přímý spoj do sousední země. Eh, v rámci Schengenského fondu ehm, se dospělo poměrně daleko, pokud jde o spolupráci veřejné dopravní prostředky, ale nejen mezi městy, ale i napříč hranicemi i v venkovských oblastech by ehm, zvýšilo kvalitu života ve venkovských oblastech a také kulturní výměna by se zlepšila. Eh, abych zůstala u toho přeshraničního eh, dopravního příkladu, autobusová linka, která spojuje třeba Fran francouzskou a německou vesnici by znamenala důležitou změnu. Byla by to také, dobré by bylo také posílit spolupráci e, v rámci TŽV na železnici. Veřejnou dopravu na venkově podpořit by znamenalo umožnit mladým e, lidem, jako jsem já, e, vlastně, aby, aby byli svobodnější a nemuseli brzy e, si pořizovat e, řidičák a být závislí e, na automobilové dopravě. Mohli by to využít také potenciální eh, turisté i místní obyvatele. Peníze by jednak měly přijít z existujících fondů nebo z nových fondů pro regionální rozvoj, stanovily by se nové priority a peníze by byly přerozděleny. Navíc si myslím, že by měla být podpora i ze strany státu eh, jako doplněk a na venkově je bez pochyby několik takových oblastí, které by si zasloužily podobné veřejné investice. Děkuji, Evo a Pelumi. Nyní máš ty další prostor. Další myšlenkou je vytvářet povědomí o ekoturismu, aby se vlastně snižoval dopad e, e, turismu. Ehm, já jsem například navštívila Majorku, e, jedna, jeden z ostrovů mé domovské země Španělska a potom jsem také zažila ekoturismus v roce 2016 ve Slovensku. Já jsem pochopila, že eh, je důležité zohlednit environmentální otázky musíme podpořit toto ve venkovských oblastech, to by podpořilo cestovní ruch a to by potom vedlo k udržitelnosti cestovního ruchu. Navrhuji tedy následující. Vytvořit eh, kampaně na zvýšení povědomí o odpovědnosti, kterou jako spotřebitelé, kteří cestují, máme a podpořili bychom takové turistické postupy, jako je ekoturismus, cestovat s větším povědomím o tom, co se děje, jak snížit dopady cest, cestovního ruchu. To by nevedlo k zodpovědnému chování. Dále poskytnout podpory pro výzkum tak, aby se definovaly eh, data a díky tomu ovlivňoval eh, se dopad na životní prostředí, eh, dopad cestovního ruchu a to by vedlo k udržitelnosti. Myšlenka ekoturismu je realistická, podporuje to eh, životní kvalitu místních obyvatel, podporuje to místní podnikatele a respektuje to eh, místní prostředí, životní prostředí. A, eh, já si myslím, že tímto způsobem bychom se mohli poučit z postupu ekoturismu a uplatnit to plošně na celkový cestovní ruch. To by bylo prospěšné pro životní prostředí. Ovšem úspěšné to bude pouze v případě multistakeholderového přístupu. Zahrnut by měl být nejen veřejný sektor, ale i akademická oblast a, a další zúčastněné strany. Děkuji. Palumi za tyto myšlenky a já tímto zahajuji diskuzi s našimi poslanci. Začíná pan Vin van den Kamp. Voorzitter, eh, dank u zeer. Ehm, persoonlijk voel ik mij meer thuis bij deze ideeën dan... Děkuji, paní předsedkyně. Mně se víc líbí tyhle myšlenky, než ty myšlenky v prvním kole. Naprosto souhlasím s tím, co řekla Pelumi. Doufám, že vaše jméno vyslovuji správně. Vy jste řekla, že bychom měli věnovat větší pozornost udržitelnému cestovnímu ruchu, ale mám k tomu dotaz. V Evropské unii bychom chtěli, aby cestovní ruch podporovali města a obce a nevím, jaký úkol tady vyplývá pro Evropskou unii. Když jsem byl mladý, což už je samozřejmě velmi dávno, tak jsem se zajímal o nejrůznější věci. My jsme eh, chodili do barů, na diskotéky a chtěli jsme do Barcelony a do jiných měst. A proto bych se rád zeptal, jestli ta udržitelná turistika je i pro mladé lidi, nebo pouze pro takové staré lidi, jako jsem já. Ano, oni jsou diskotéky pro seniory, ale ty taky nemám rád. Dobře, takže ještě jednou se vrátím. Doprava a cestovní ruch ve venkovských oblastech. To bylo naše téma. Ano, on je to, paní předsedkyně, obrovský problém, protože autobuso, společnosti v oblasti autobusové dopravy jsou pod ekonomickým tlakem, protože nemají dostatek pasažérů. Často eh, musí lidé ze sousedství vypravit malý autobus a jako řidiči se hlásí různí dobrovolníci. Já bych se rád zeptal, jestli na to máme vyhradit veřejné prostředky. Eh, nejsem tady úplný zastánce ekoturistiky, paní předsedkyně. Claudia Tapardel se snaží podporovat evropský cestovní ruch a podle mého názoru by v tom Evropská unie mohla sehrát velkou roli. Paní Ayala Sender, děkuji paní předsedkyně, děkuji také za ty nápady. Chtěla jsem se podělit eh, o názor Mezinárodní organizace pro sociální turistiku, které teď předsedám, má tedy tu sociální turistiku, ale také zodpovědnou turistiku. Nejdříve chci říct eh, tedy paní Fadare, že ve Španělsku, že vy jste tak mladá, takže si to asi nepamatujete, ale ve Španělsku byla taková velká síť eh, pro mladé, kteří byli na sociálně, sociálně tedy slabší pozici, tak se jim nabízela možnost naučit se řemesla, aby mohli dále pokračovat eh, v tradici svých eh, vesnic, eh, svých oblastí. Byly to takové roční až tříleté kurzy, byly tam stovky tisíc mladých. Byla to myšlenka, kterou jsme se snažili přenést i na evropskou úroveň. V každém případě oni se stávali protagonisty kulturního zlepšení a také vlastně se starali o ty monumenty. Pan Vin Manderkamp rychle odešel, aby mě neslyšel, ale samozřejmě jasné, že proto potřebujeme peníze. Problém cestovního ruchu v Evropě je, že tur operátoři jsou přesvědčeni, že trh všechno vyřeší. A proto je na cestovní ruch málo prostředků. Je třeba vzít prostředky buď z venkovského rozvoje, anebo z místního rozvoje. Takže já si myslím, že ta vaše aspirace na to, aby existoval skutečný program podpory ekoturismu a zodpovědného turismu, to je zásadní a s tím souhlasím. Veřejná doprava na venkově. Já jsem také z oblasti, kde je jen jedno město, jinak samé vesničky. To je jeden z hlavních eh, bodů o kterém teď diskutujeme. Často se používají školní autobusy, často jimi jezdí i další lidé, kteří potřebují se přemysťovat. To je jeden ze základních bodů. My to samozřejmě víme. V Německu byl takový monopol, to je věc, se kterou tady bojujeme, snažíme se to tady vylepšit. Pokusíme se podpořit diverzitu. A ekoturistika, no, ano, tady plně souhlasíme s tím, co říkala paní Fadara. Já si myslím, že v boji proti tomu přeturistování, to je v Barceloně nebo v Paříži. Tam jde prostě o to, aby se ta poptávka a nabídka roz, roz, rozdistribuovala, rozložila, aby se přesunula také trochu na venkov. Děkuji. Někdo z EKR si chce vzít slovo? Pan Demesmaker? Ne? Dobře, takže pokračujeme. Paní Meissner? Ne?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 Turismus může eh, poškozovat turismu. Proto souhlasím s tím, že musí být udržitelný, protože jinak cestovní ruch poškozuje cestovní ruch. Nemyslím si, že bychom měli příliš málo peněz. Máme ho hodně, ale špatně ty peníze, máme peněz hodně, ale špatně je vynakládáme. V kartu vynakládají 10 miliard, aby eh, snížili na polovinu kapacitu nádraží. Je to bláznivé, ale je to tak. Už 30 let eh, vydáváme miliardy na to, abychom vytvořili evropskou železniční síť, abychom právě měli i ty přeshraniční spoje, ale ve skutečnosti tady máme takový slátaný koperec a ty mezery jsou přesně tam, kde máme hranice. A s těmi deseti miliardami bych mohl um, pokrýt všechny ty přeshraniční eh, projekty, mohl bych je zrealizovat v krátké době a potom by Evropa byla více propojená. A to je to, co potřebujeme. Ale musí to být, a, a to to je také potom ekologické. Cestovní ruch má být udržitelný, ano, to podporuji. A tady jsme v Evropské unii mnohem dále než členské státy. Eh, na rovni EU vydáváme ehm, různé ehm, prostředky právě na cyklostezky a to je také udržitelné. V Německu spolková vláda nevydá ani jediné euro na cyklostezky. To si musí eh, zajistit samotná města, a regiony, takže my jsme v Evropě tady mnohem dále. A také jsme v Evropě prosadili, že na to budou vyčleněny prostředky a že všechny vlaky eh, budou akceptovat, že si vezmete sebou i eh, kolo. To jsme schválili ve čtvrtek, to je úžasné, to jsme v Evropě dokázali. A teď je otázka, jestli to členské státy na radě také podpoří. My v každém případě v to velmi doufáme, děje se toho mnoho a pokud je o přeshraniční spoje, tak tam samozřejmě je mnoho negativních příkladů, ale máme i pozitivní, například eh, tramvajové spojení mezi Štrasburkem a Kélem. Francouzi to chtěli dlouho, Němci to neustále odmítali, pak se změnila vláda a teď to konečně zrealizovali. Je to úžasné, je to velký úspěch a všude, eh, kde eh, tramvaj nahradí autobusy, tak se znásobí počet cestujících. Tady máme mnoho příkladů, samozřejmě i mosty jsou důležité, ano, cestovní ruch je dobrý, ale musí být udržitelný, protože jinak poškozuje samotný cestovní ruch i život na naší planetě. My to chceme i kvůli našim dětem, protože si přejeme, aby mohli na této planetě žít i v budoucnosti. Děkuji, pane Krámere. Chce promluvit ještě někdo další? Máte třetin, 30 vteřin, paní Ayala Sender. Ano, tomu, co se tady říkalo o té bezplatné dopravě ve městech. Já jsem dělala tu též chybu, když jsem byla mladá. Když je to bezplatné, znamená to, že za to stejně někdo zaplatí. Zaplatí se to třeba z daní. Tady třeba někdo nechce, aby se platily daně na udržitelný uh, rozvoj nebo na něco jiného. Teď to tedy neplatí mladí, ale zaplatí to společenství. Znamená to v každém případě, že to znamená větší potřebu financování ze strany Evropské unie i ze strany daní. Takže to jsem jenom chtěla říci. Panu Van de Kampovi se to nelíbilo, já si myslím, že je třeba přerozdělit bohatství. Děkuji paní Ayala Sender, děkuji za vaše návrhy k ekoturismu. To je jedna z priorit také našeho výboru. My máme pracovní skupinu pro cestovní ruch v našem výboru. Chci vám jen říci, že cestovní ruch eh, obecně není možno provádět autem. Je to buď pěšky, anebo na kole. Jak vy předjímáte otázku cestovního ruchu budoucnosti? Tento rok Evropu navštívilo 600 milionů eh, turistů, to znamená více, než máme obyvatel. Co budeme dělat? Jak zachováme ekoturismus? Jak zachováme také tu chuť lidí objevovat svět a Evropu? jak je zároveň uspokojíme? To je velká otázka. Venkovské oblasti jsou také součástí cestovního ruchu, ale jde tam také o kulturu a historii měst. Bez kultury nemůžeme postoupit vpřed, takže rychle vám dám slovo, abyste mohli reagovat na vystoupení našich poslanců. Nejdříve Pelumi. Já odpovím španělsky. Vím, že je to pravda. Líbí se mi, že jste zdůraznila, jak je důležité, aby mladí byli protagonisty. To, že jsme tady, také znamená, že chceme hrát roli v udržitelném cestovním ruchu. Vy jste hovořila o těch školách pro mladé a školy řemesel. To je velmi důležité. To je způsob, jak přímo zapojit mladé aby lépe pochopili, co to je to kulturní dědictví, aby do toho byli přímo zapojeni, aby tomu rozuměli. A také ty sociální sítě, protože teď se všichni pohybují na sociálních sítích, takže mladí se cítí zapojeni do toho procesu, mohou ho sdílet. A vzniká tam větší povědomí ohledně této situace, a také je snadnější do toho zapojit další mladé, protože je snadnější s nimi komunikovat, hovořit o tom, co to je udržitelný cestovní ruch. Je to důležité i z hlediska zachování kulturního dědictví, protože to říkala předsedkyně, že kultura to je to, co tady zůstává. Musíme se o to dobře starat. A teď bych ráda odpověděla panu Vande Kampovi. Vy jste se ptal na ten udržitelný cestovní ruch. Jaká je role EU? vy si myslíte, že spíše je to na místních a regionálních orgánech. To je určitě pravda, to je věc, na které musí místní a regionální orgány pracovat, protože to do velké míry na nich závisí, ale myslím si, že EU může pomoci zase tím, že třeba ehm, můžou zvyšovat povědomí o kultuře, kulturní gramotnost eh, a potom se to bude implementovat na národní úrovni když to bude nějaká myšlenka, která pochází z EU, tak možná bude lépe přijímána určitým způsobem. A k těm penězům. On se ptal na ty peníze. Například Freiburg dostal spoustu peněz, ale není to skutečně potřebné já myslím, že EU by se měla více zamyslet nad tím, jak rozdělit ty peníze, podívat se na to, jaká města nebo jaké místní oblasti potřebují více investic. Je třeba lépe pochopit, co se děje v té specifické oblasti. Proto jsem zmínila tu myšlenku výzkumu, protože si myslím, že je třeba více investovat do výzkumu a do dat, abyste věděli, kde ty peníze budou skutečně užitečné, kam by měly být směřovány. A nejen to dávat tam, kde ty peníze vlastně se ztratí. Děkuji, Evo, je to na tobě. Já wieder auf Deutsch. Um, zunächst zu dem Německy. Eh, k financování tedy a k otázce rentability, ta je velmi důležitá. Možná, že to je vlastně ten nejdůležitější protiargument. Já pocházím, jak řečeno, z venkovské oblasti a i když existují autobusy, tak u nás eh, během týdne jich jezdí poměrně dost, tak i přesto jsou velmi prázdné. Takže proto mm, tedy já navrhuji, aby se ceny jízdného snížily a především eh, v přeshraničním směru se doprava rozšířila. Když máte automobil, tak samozřejmě se rozhodnete pro automobily z důvodu nákladu je úplně jedno, jestli jedete autem nebo autobusem. Cena je stejná a autobusem jezdí ti, kterým, kterým ještě nebylo 18 nebo kteří nemají automobil. A proto je potřeba vytvořit pobídky pro to, aby si lidé volili autobus, jednak tím, že ta síť bude eh, lepší, frekvence bude častější a cenou musí se něco stát, pokud jde o to propojení těch jednotlivých oblastí a samozřejmě eh, to nemůže jít jenom směrem od Evropské unie, to si uvědomuji. A děkuji také za ten příslip. Já si uvědomuji, že eh, jsou tady některé věci velmi vágní, ale jsem ráda, když říkáte, eh, že se toho již mnoho děje, například to, že si do vlaku můžete vzít kolo. Ano, prosím o velký potlesk pro Filipa Fose eh, i pro zbývající dvě řečnice, Evu a Palumy. Děkuji za tuto diskuzi a na náš výbor jste kdykoliv eh, zváni. Vítáme vás, eh, kdykoliv budete chtít přijít. Děkujeme a jsme velmi rádi, že tato, toto fórum pro mládež se zavede každý rok a jsme velkými fanoušky této akce. Těšíme se brzy na shledanou. Allez, nous continuons nos débats et nous allons directement. Budeme pokračovat a budeme bez prodlení hovořit o zprávě o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní. A zpravodajem je pan Keith Taylor, kterému tímto uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat kolegům za to, že se velmi angažovali, pokud jde o tuto zprávu o provádění nařízení 1 lomeno 2005 a i když mají někteří odlišné názory, tak eh, mm, jsem potěšen eh, těmi 19 eh, pozměňovacími návrhy které jsem obdržel. Eh, deset let po zavedení toho nařízení dochází k eh, porušování při provádění a ty věci se opakují stále dokola. Já jsem byl velmi potěšen eh, z velké míry, tím, že kolegové předkládali pozměňovací návrhy, aby vylepšili ochranu zvířat a jsou tady různé kompromisy, kde voláme o lepší provádění a silnější mechanismy provádění a přísnější sank- a volá se po přísnějších sankcích. My jsme výbor pro dopravu a proto nás zajímají i technická eh, opatření, pokud jde o silniční přepravu zvířat a vybavení dopravních prostředků. Potom jde také o to, aby se snížily lhůty přepravy zvířat, tedy doba přepravy a mají probíhat lepší a častější kontroly před eh, nakládkou. Mnozí eh, jsou znepokojeni tím, že se to neuplatňuje při dopravě do třetích zemích navzdory rozhodnutí soudního dvora, které potvrdilo, že evropská nařízení musí být dodržována až do poslední destinace eh, té přepravy zvířat, včetně eh, do třetích zemí. Současná situace je taková, že stále ještě není, eh, dotaž, nejsou dotaženy kompromisní návrhy. Zítra bychom měli původně hlasovat, ale některé frakce požádali o více času, takže budeme eh, hlasovat eh, o tomto stanovisku na příštím zasedání výboru a to je 3. prosince. A do té doby budeme mít ještě setkání stínových zpravodajů v pondělí 26. 6. 6 hodin odpoledne. Většina kolegů si asi pamatuje, že parlament již hlasoval o usnesení o ochraně zvířat během přepravy. Bylo to v roce 2012 a já si nemyslím, že bychom měli jednoduše replikovat cíle z toho tehdejšího textu a neměli bychom samozřejmě předkládat ani slabší stanovisko. E, to si jistě občané nepřejí. Máme tady milion občanů, e, kteří podpořili e, kampaň Zastavte Eh, kamionovou dopravu eh, zvířat, eh, tedy ještě lepší ochranu zvířat při přepravě a já si myslím, že je to velmi hmatatelné a nyní je tedy na čase, aby my bychom byli ambiciózní, Neměli bychom samozřejmě zůstávat u statusu quo, který nefunguje a neměli bychom dovolovat, že tolik zvířat trpí a zažívá strašlivé podmínky během přepravy. a to zbytečně. Proto eh, tedy při práci s kompromisů budu usilovat o tyto cíle a doufám, že na tom budeme spolupracovat. Eh, zašlu vám ještě informace eh, k tomu pondělnímu setkání a také samozřejmě aktualizované kompromisy. A do té doby jsem velmi otevřen všem myšlenkám a komentářům, které eventuálně do toho kompromisního textu zapracujeme. Děkuji, paní předsedkyně, to je z mé strany vše. Děkuji, pane zpravodaji, a předtím, než zahájím diskuzi se stínovými zpravodaji a všemi, kteří se budou chtít eh, eh, vyjádřit, chtěla bych přivítat eh, starostu Liverno. Vítám vás. Nevím, kde sedíte. Ukažte se, prosím, pan Filippo Nogaran. Vítám vás mezi námi. Přijel jste tedy z Itálie a my vás vítáme. Jsme rádi, že jste mezi námi. A nyní má slovo pan Deli za paní de Monte. Euh, Pardon, za, hovoříte v zastoupení paní Mentero. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, uh, ano, děkuji. Paní Monteiro, respektive její kancelář, mě požádala, abych přečetl její příspěvek, protože bohužel nemůže dorazit včas na naší dnešní schůzi. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho veškerou dosavadní práci. Dříve než se vyjádřím ke kompromisním pozměňovacím návrhům, tak bych ráda zdůraznila, že EPP má za to, že je tady velký nedostatek, pokud jde o dodržování eh, platí, platných pravidel ze strany členských států a také pokud jde o kontrolu ze strany komise. Žádný region na světě nemá tak přísná pravidla, pokud jde o eh, dodržování dobrých podmínek zvířat a proto by se Evropský parlament měl soustředit na monitorování stávajících pravidel eh, ve veškerém, ve veškeré oblasti dopravy, tak abychom byli schopni prosazovat stávající pravidla. EPP se domnívá, že dříve než přijmeme nové kroky, by, tak by parlament měl po, požádat komisi, aby předložila studii, která by se zabývala současnou aplikací stávající legislativy. Potenciální zákaz dlouhých eh, cest, dlouhé doby dopravy by měl být prověřen eh, příslušnými orgány, Eh, ať už je to komise, EFSA a také Evropská platforma pro dobré životní podmínky zvířat. Pokud jde o veřejné politiky, tak se domnívám, že bychom měli vzít v potaz celou škálu různých faktorů. Členské státy musí být mnohem přísnější, pokud jde o procesy schvalování a inspekce by měly být prováděny přiměřeně, tak jak je to stanoveno ve stávající legislativě. Také to vyžaduje lepší koordinaci mezi evropskými a neevropskými zeměmi a také systém, díky němuž bychom byli schopni monitorovat stávající dodržování stávajících pravidel. A na závěr mi dovolte, abych řekla, že na jedné straně je potřeba poskytovat další informace, školit příslušné pracovníky, na druhé straně by komise měla přijmout kroky proti členským státům, které systematicky nedodržují stávající nařízení. Jsem přesvědčena o tom, že díky tomu eh, dostojíme kompromisním pozměňovacím návrhům, jejichž cílem je to, abychom dosáhli eh, vyváženého a vydařeného textu. Děkuji. Děkuji. Pan Zing, máte slovo. Děkuji. Dovolte několik poznámek. Konkrétně tedy chci hovořit za mou frakci. My eh, v podstatě tady chceme eh, nevytvářet eh, nový akt, ale chceme zmodernizovat to, co tady bylo přijato v roce 2005 a proto si musíme odpovědět na zásadní otázku. A to, zda zhodnocení dodržování aspektů nařízení může být pozitivní, ale odpověď je bohužel ne. Hodnocení není pozitivní, naše frakce nemá pozitivní stanovisko k provádění tohoto nařízení. Jsme přesvědčeni, že je třeba upozornit na tři hlavní prvky. Za prvé, právní ustanovení by měla pokrývat všechny typy přepravy, je důležité, abychom zdůraznili námořní dopravu a kontroly námořní dopravy jsou právě komplikovanější než kontroly pozemní dopravy. Druhá otázka. Zvířata by měla mít k dispozici adekvátní veterinární služby a dále jsme přesvědčeni, že kontroly nemohou eh, se dotýkat pouze dovozu nebo pardon, přepravy uvnitř EU, protože my máme povinnost, a to i morální, abychom kontrolovali eh, i ty typy přepravy, které se orientují z EU do zahraničí. A chci taky říci, že ty záměry, které se tady objevují, jsou eh, velmi šlechetné. Já chápu ty eh, motivy lidí, ale objevil se například nápad, že každé zvíře, které je předmětem dopravy, bylo očipováno, aby bylo možné kontrolovat celý transport, celou dopravu. Eh, pozor, prosím, na takovéto nápady, protože Možná si to třeba snadno představíme u koní či krav, ale co třeba o drůbeže, to už si nedokážeme představit. Takže upozorňuji také na to, že se na některé věci musíme dívat prakticky. A musí to být proveditelné, protože nejhorší bylo přijmout nějaký zákon, který potom by nebylo možno dodržovat. Také chci říci, že jsme opravdu otevřeni různým kompromisům. Těch kompromisů je celá řada. Pokud je nepřijmeme, tak to stanovisko. No, bylo by špatné, kdyby byla, bylo prosazováno násilím. Někteří mají pocit, že je důležité, aby nějaký tedy, nějaké stanovisko bylo vydáno, ale nám jde především o ten kompromis. Děkuji, pane Zemke. Pan Zlotovský má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já za pana Richarda Legutka, mého kolegy, chci srdečně poděkovat a zpravodaji za stávající návrhy kompromisu. S většinou my souhlasíme. Návrhy kompromisu dobře odrážejí stav provádění nařízení 1 2005 pro dopravu zvířat v Unii a mimo ní. Znovu chceme upozornit na to, že dosavadní zavádění nařízení je zcela nedostačující a přetrvávají problémy s pohodou zvířat v průběhu transportu, především kvůli tomu, že je velmi málo kontroly dodržování předpisů v členských státech nebo nejsou dostatečně ani transponovány. Proto tedy doufám, že v kompromisních návrzích se nám podaří už od počátku zpřísnit kontroly až do konce dopravy. Front, eh, frakce EKR trvá na tom, že je třeba eh, limitovat eh, dopravu, čas dopravy na 8 hodin, včetně nakládání, bez ohledu na to, zda se jedná o přesun pozemní či mořskou cestou a je také třeba zajistit eh, veterinární kontrolu zvířat, přepravovaných zvířat. Musíme vynaložit veškeré úsilí na to, aby zákonodárství Evropské unie maximálně chránilo dobrý stav zvířat v průběhu dopravy. Doufáme, že práce budou uzavřeny co nejrychleji, aby zemědělský výbor mohl ve své zprávě zohlednit naše stanovisko. Děkuji a nyní má slovo paní Meissner. Děkuji paní předsedkyně. A děkuji za velice angažovanou zprávu i stanovisko. Proběhlo i slyšení právě na téma přepravy zvířat. Já jsem tam nemohla přijít, být přítomna, ale byli tam i zástupci a informovali mě. A vlastně se ukázalo, v čem je problém? Ono se neprovádí to, co v nařízení předepisujeme. Je to příliš málo kontrolováno a obojí znamená problém. V některých zemích se sice kontroluje, ale rozhodně ne ve všech. Zdá se, že informace o nakládce předtím, než zvíře je přepraveno do třetí země, nejsou dostatečně k dispozici tak, aby veterinář mohl provést eh, správné ošetření zvířete a postarat se o něj. Váhy jako takové nejsou vybaveny tak, jak bychom si to přáli. Tedy eh, není tam možnost, aby zvířata dostala během přepravy vodu a krmení. Takže eh, by bylo lepší, eh, kdyby byly kratší doby přepravy a kdyby jatka byla v dostupné vzdálenosti, aby se nemuselo tolik přepravovat. Ale ono je velice důležité hlavně prosazovat to, co již existuje v legislativě a potom dostatečně vybavit ta vozidla, ve kterých je přeprava prováděna. To je pro zvířata důležitější, než když se se dbá na to, jak dlouho přeprava trvá. Je to velmi rozsáhlý dokument a já si myslím, že nám leží všem dobré podmínky zvířat na srdci. Samozřejmě Eh, když jsou zvířata porážena, není to úplně v zájmu zvířat, ale je to něco, co je v naší společnosti běžné a my musíme dbát na to, aby to probíhalo co nejhumánějším způsobem. Eh, samozřejmě částečně je k dispozici příliš málo dát a málo poznatků, které by se daly příslušným způsobem vyhodnotit a já vím, že ano, samozřejmě bychom mohli říci, že komise na to musí dbát více Eh, vždy, když se něco provádí, tak komise je přece strážkyní smluv a musí dbát na to, když něco není dodržováno, aby psala dostatek dopisů a kritizovala ale provádění musí probíhat v členských státech a tady právě jsou velké rozdíly v provádění. Není to vždy podle eh, pokynů té legislativy a není to vždy úplně ve smyslu toho zvířete a jeho blahobytu, takže to se musí vylepšit. A samozřejmě to vybavení přepravních zařízení, to všechno musí být přiměřené potřebám zvířat. Děkuji paní Meissner. Paní Konzáles, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji. Spíš než abychom hovořili o našich pozměňovacích návrzích, tak chci hovořit spíše o průběhu jednání stínových zpravodajů. Myslím si, že probíhají dobře. Ale chybí nám to, že nepožadujeme od komise, aby plně zrevidovala své nařízení o dobrých podmínkách zvířat při dopravě, protože až schválíme tuto iniciativu, tak to bude znamenat, že už uplynulo 14 let od přijetí této legislativy. Bude to tedy trvat opravdu velmi dlouho, než bude přijato nové nařízení s těmi aktualizacemi, s tím novým vnímáním. Já si myslím, že dnes jsou lidé mnohem citlivější, pokud jde o zacházení se zvířaty. Ceníme si například toho kompromisu A9, ovšem myslíme si, že ideální by byla úplná revize, zcela přepracovat celé nařízení. Vítáme především to, že jsme se dohodli na tom, že vzhledem k tomu, že v oblasti Geolokalizace a monitorování podle polohy jsou už velmi pokročilé technologie, tak aby komise prostudovala možnosti, jak lokalizovat zvířata, buď individuálně nebo ve skupině. Může to mít na začátku tedy velké náklady, ale musíme se na to podívat z hlediska množstevních úspor. Neměli by to tedy nést ti drobní zemědělci tě by potřebovali podporu ze strany veřejné zprávy. V každém případě je důležité, aby se to prostudovalo, tato možnost. A za druhé, tak by zde měly být sankce, jako například odebrání licence operátorům, kteří nebudou dodržovat tuto legislativu. Viděli jsme, že to funguje v takových zemích jako v Austrálii. Také bych chtěla říct, že jsem velmi spokojená s návrhem našich kolegů zveřejňovat černé listiny operátorů, kteří v současné době nedodržují předpisy. To je v této chvíli vše. Omlouvám se za to, protože teď musím odejít na jiné zasedání, ale můj tým zaznamenává veškeré odpovědi. Děkuji. Děkuji. Paní Arnotu, máte slovo. Merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Odsoudili jsme skutečně kriminální nedbalost při přepravě zvířat a její kontrole. Jde o to ulehčit zvířatům utrpení. Některé věci tedy zpravodaje velmi dobře řeší, například mobilní jatka. To ovšem není v působnosti našeho výboru, ale je to klíčové, protože by to zabránilo neudržitelným podmínkám při přepravě zvířat. Většina pozměňovacích návrhů se ubírá správným směrem, nicméně nejsou předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají těch dvou hlavních příčin věci, která je zde řešena. Například koncepce naší civilizace, co to znamená živá bytost a sice zvíře. To utrpení je ignorováno kvůli prospěchu, kvůli zisku. A potom je zde povaha jednotného trhu, který je zaměřen pouze na zisk a vede to k další a další dopravě zboží, do toho jsou započítávána také zvířata. A je to v rámci našeho ekonomického prostoru i mimo něj bez ohledu na podmínky zvířat ti, kteří chtějí nebo kterým nezáleží na zvířatech, tak ti chtějí zachovat také současnou situaci, pokud jde o pracovníky v silniční dopravě. Děkuji, pan Demesmaker, minuta 30. Děkuji, u, eh, voorzitter. Ja, dierenwelzijn ligt ook mij eh, na aan het hart. Ehm, Děkuji, Ochrana zvířat je pro mě velmi důležitá věc. Podobně jako pan kolega Taylor a ostatní i já lituji toho, že prosazování nařízení o ochraně zvířat je zatím tak nedostatečné. Je to skutečně skandální, že nedotržujeme jednotně naše vlastní pravidla, že tu nefunguje žádný dohled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 to nemá hodnotu ani papíru, na kterém je to napsáno. Já jsem směřoval na, otá- na komisi otázku. My jsme e, o tomto tématu hovořili také na interskupině pro e, podmínky zvířat a jsem taktéž zpravodajem pro toto téma. E, pracujeme na příslušném stanovisku a já tady vítám všechny pozměňovací návrhy návrhy, už jsme o tom hovořili se stínovými zpravodaji. Škoda je, že tyto kompromisy tedy eh, nepřijali stejně pozitivně všechny frakce, ale myslím si, že eh, návrhy pana Taylora jsou dobré, eh, že bychom měli omezit maximální přípustnou dobu přepravy. To jsou nezbytné prvky našeho stanoviska. Já doufám, že spravodajové eh, a stínové, pan spravodaj a stínový spravodajové se shodnou. Máte slovo na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. To přeprava zvířat je naším tématem již dlouhou dobu. Děláme si s tím starosti, viděli jsme strašlivé obrázky ale spolupráce v EU může sehrávat velmi důležitou úlohu. V minulosti jsme již zaznamenali, že se zvířaty se zachází při přepravě strašlivě, e, jsou e, přepravováni z jednoho místa na druhé, ty přepravy jsou velmi dlouhé, za strašlivých podmínek a evropští občané již po dlouhou dobu nejsou e, spokojeni, když vidí eh, tyto obrázky v televizi nebo když o tom slyší v rádiu, tak se eh, toho děsí a já doufám, že Výbor TRAN většinově podpoří ty změny, mimochodem i moje pozměňovací návrhy, které doufám eh, se tady objeví, například eh, bod 30. Děkuji i já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velmi, velmi dobrou spolupráci, bude to dobrá zpráva a doufám, že ji velkou většinou schválíme. Přeprava zvířat minulých deseti let eh, se zvýšila co do četnosti já uvedu příklad. Eh, ryby ze Švédska nebo z Norska jsou převáženy do Maroka, protože tam jsou nižší mzdy, tam jsou následně vykuchány a potom se zase převezou do Helsinek a tam se eh, servírují místním spotřebitelům. A podobné je to zvíř, se zvířaty. Ve 40. 50. let se zvířata převážela na krátká, krátké vzdálenosti, ale větší jatka jsou levnější a proto se vyplatí zvířata převážet na dlouhou vzdálenost a následně zase vést zpátky maso. Ono to souvisí s tím, že my vlastně dopravu uměle zlevňujeme. A pokud se od Eh, snažíme o něco takového, tak se nemůžeme divit takovýmto výsledkům. Já se ptám komise, proč proti tomu po celá desetiletí nic nedělala. Komise je strážkyní smluv a pokud je nějaký zákon, porušován a nenásledují žádné sankce, tak to není v pořádku. Já si myslím, že komise by měla dodržovat nebo kontrolovat dodržování těchto pravidel. Děkuji, pane Krámere. A nyní tedy komise. Konkrétně paní Ramirez Bela z Generálního ředitelství pro e, otázky zdraví. Vítejte. Děkuji, paní předsedkyně. Komise by chtěla zlepšit provádění stávajícího nařízení. Ráda bych vám připomněla, že v tuto chvíli tedy probíhá celková analýza. Snažíme si udělat představu o tom, jak vypadá doprava na silnicích i po moři. Probíhají tedy nejrůznější aktivity, díky nimž eh, se chceme zabývat takovými otázkami, jako je přeprava za vysokých teplot. Naším cílem je to, abychom zlepšili přístupnost dat a tím tedy eh, chceme umožnit členským státům a komisi to, abychom se soustředili na oblasti, které jsou nejcitlivější z hlediska přepravy. Eh, doufáme a jsme přesvědčeni o tom, že pokud ta, to nařízení bude eh, dodržováno do všech detailů, tak zvířata budou moci být přepravována za dobrých podmínek, ale v každém každém případě se těším na doporučení, eh, která eh, tedy budete formulovat eh, formulovat pro komisi. Pan Keith Taylor nyní může ukončit naši rozpravu. Děkuji, paní předsedkyně. Příspěvky, které tu zazněly, byly skvělé a já jsem jim pečlivě naslouchal a Zjistil jsem, že se všichni shodneme na tom, že provádění stávajících pravidel je nedostatečná. A otázka zní, jak to můžeme zlepšit. Jak můžeme najít řešení, které by bylo pragmatické, jak řekla SAD, a realistické. Jsem trochu zklamán komisí. Komise, jak se zdá, představuje to hledisko, že je tedy slabé provádění toho nařízení a či je to eh, vina. Eh, já si myslím, že komise je strážkyní smluv. To znamená, že má smysl očekávat, že by s tím něco měla dělat komise, ne pouze sbírat data. To eh, podle mě nestačí. My už jsme data mohli sbírat 10 let a dodnes už bychom tak měli mnoho dat, díky nímž bychom to mohli zhodnotit. To znamená, že já jsem si vyslechl všechny vaše příspěvky, které tu zazněly včetně toho, že by tedy členské státy měly vytvářet regionální a mobilní jatka. Měly by tomu nápomoci a já si myslím, že na to bychom možná měli využít financování e, ze fondů soudržnosti, protože by to bylo ku prospěchu všech. Na pozadí všeho toho stojí tedy otázka, že my jako lidstvo se eh, vlastně nebo nás mohou hodnotit podle toho, jak nakládáme se zvířaty, jak k ním přistupujeme. Jestli k ním nepřistupujeme nelidským způsobem, takže eh, potom trpí. Takže my rozešleme eh, revidované kompromisní pozměňovací návrhy a budeme se jim opět věnovat v pondělí na zasedání stínových zpravodajů. Merci beaucoup. Děkuji. Hlasovat se mělo původně 22. listopadu, ale je odloženo toto datum. A teď pokračujeme se zprávou paní Marity Ulfskok. Vítejte, vážená paní kolegyně, o tom, že komise předložila návrh směrnice ukončující sezónní změny času, čímž se ruší směrnice 2084. Vítejte, pane Svobodo, na našem výboru. A hned vám dám slovo, paní zpravodajko, prosím. No, a tady. Ne, počkejte. Hm, nejdřív dám slovo komisi. C'est monsieur qui Monsieur Haugard. Monsieur Haugard. Pan Haugard, jste připraven pohovořit o sezónních změnách času? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, vážení poslanci, děkuji za to, že jste mě pozvali, abych zde na výboru představil návrh komise o ukončení sezónních změn času. A také směrnice o letním času. Proběhly včera dvě velmi úspěšná třístraná jednání o letectví a o elektronickém mítném. Skvěle, blahopřeji, paní předsedkyně. Ale pokud o letní čas, tak víme, že předseda Juncker předložil tento návrh ve svém projevu o stavu Unie a řekl, že komise chce dodržet princip subsidiarity a také ukázat, že regulovat se bude pouze v případě, že je zde jasná přidaná evropská hodnota a také chtěl ukázat našim občanům, že jim nasloucháme, protože v případě sezónních změn času tak eh, Občané nebyli nikdy nadšeni, když zjistili, že evropská legislativa jim ukládá povinnost dvakrát za rok eh, změnit čas. Já se zaměřím ve své prezentaci na tři věci. Nejdříve stručné pozadí, potom eh, konsensus eh, a za třetí, jak bude vypadat další práce. Nejdříve tedy k tomu pozadí. Všichni jsme si toho vědomi, jak to vypadá. Dvakrát do roka se mění čas. Původně to zavedly členské státy s cílem eh, šetřit energii, to byl hlavní cíl. Nejdříve to zavedly členské státy v kontextu dvou světových válek. Mnohé Evropské země později opustily tuto myšlenku, ale zase v 70. letech v souvislosti s ropnou krizí se tyto změny znovu objevily. Legislativa EU o letním čase byla poprvé zavedena v roce 1980, v podstatě aby se zajistil harmonizovaný přístup na jednotném trhu. Od roku 2001 se letní čas řídí směrnicí 2000 eh, lomeno 84 lomeno ES, která ukládá všem členským státům povinnost eh, převést hodiny na letní čas v poslední eh, neděli v březnu a vrátit se zase k běžnému času poslední neděli v říjnu. Proč jsme se teď rozhodli tuto věc změnit? Neustále se apelovalo na komisi o změnu, apeloval na nás i tento parlament, dostali jsme dopisy, petice, měli jsme také vyměny názorů na plenárním zasedání a v únoru ve svém usnesení jste nás vyzvali, abychom posoudili současnou směrnici a pokud by to bylo nutné, abychom přišli s návrhem na její přepracování. A právě to jsme udělali. Nebyli jste sami s tím, že jste spochybňovali současný systém. Měli jsme také celou řadu otázek od občanů a také od rostoucího počtu členských států. Posoudili jsme dostupné důkazy i velmi dobré hodnocení dopadu, které provedlo výzkumné oddělení v říjnu minulého roku a ukázalo se, že důvody pro sezónní změny času, především tedy úspor energie, jsou méně relevantní, protože především ty energetické úspory jsou omezené. Vyvíjí se nové technologie jako inteligentní média a už to maximalizuje možnosti energetických úspor. Dopady na zdraví, tam to také úplně není jasné, i když výzkumy svědčí o tom, že možná ty dopady na lidské zdraví z dlouhodobého hlediska jsou horší, než jsme původně čekali. Pokud jde o silniční bezpečnost, tak tam také nemáme konkluzivní závěry. Tato pravidla ovšem eh, už nejsou zase potřebná, jak se tedy ukazuje. Nekoordinované změny času mezi členskými státy by ovšem zase poškodily jednotný trh. Byly by to větší náklady na přeshraniční obchod, možná přerušení dopravy, eh, spojení, komunikací. Ve svém hodnocení jsme také vedli veřejnou konzultaci. Dostali jsme asi 4,6 milionů odpovědí 99% z toho pocházelo od občanů. To je největší počet odpovědí na veřejnou konzultaci. 84% respondentů bylo pro zrušení změny času. Hlavní důvod byl lidské zdraví. A ve druhé řadě nedostatečné úspory energie, které z toho vyplývají, i když není na EU, aby rozhodla. Ptali se také, zda by při zrušení času dávali respondenti přednost letnímu času nebo zimnímu a 56%, tedy většina, řekla, že eh, letní čas a 36% by chtělo trvale zimní čas a 8% řeklo, že je jim to jedno. Takže Vážení poslanci, toto je tedy pozadí a na základě tohoto komise předložila svůj návrh a hlavní složky jsou následující. Já se teď podívám na hlavní body našeho návrhu. Chceme ukončit sezónní změny ve všech členských státech už od 1. čtvrtý 2019, potom, že 31. 3. všichni přejdou na letní čas. Potom členské státy, které chtějí se zase zpátky vrátit na zimní čas, to ještě mohou udělat v poslední neděli v říjnu. V souladu s principem subsidiarity, a to je důležité, počkejte, počkejte, počkejte, můžete to prosím zopakovat, to, co jste teď řekl, protože já jsem se v tom trošku ztratila. Ano, navrhujeme skoncovat eh, se sezónními změnami času ve všech členských státech už 1. čtvrtý 2019 poté, co všechny členské státy přejdou na letní čas k 31.3.2019. Nicméně ty členské státy, které by chtěly ještě potom přejít zpátky na zimní čas, tak to budou moci udělat poslední neděli v říjnu. V souladu s principem subsidiarity by byly členské státy zodpovědny za to, že rozhodnou, zda chtějí zavést trvalý letní čas nebo trvalý zimní čas, protože rozhodnutí o standardním čase byla vždycky národní kompetence. Nicméně komise v zájmu koordinovaného přístupu silně vyzývá členské státy, aby se mezi sebou poradili, než se rozhodnou, protože by nebylo úplně vhodné, aby to byl takový patchwork různých řešení. Ty členské státy, které budou chtít dále měnit standardní čas do budoucnosti, by měly alespoň 6 měsíců před změnou upozornit komisi, aby ostatní členské státy byly předem varovány. Pokud jde o budoucí přístup eh, k našemu návrhu, tak členské státy už měly několik konstruktivních výměn názorů na radě v průběhu podzimu a ve zprávě o pokroku na Radě pro dopravu 3.12. budou tyto výstupy prezentovány. Jsme velmi rádi, že ty diskuze začaly a probíhají i v parlamentu. Těšíme se na ambiciozní načasování schody ohledně našeho návrhu, aby občané a zúčastněné strany měli co nejdříve jasno ohledně výstupu. Samozřejmě bereme v úvahu vaše původní plánování. Tato instituce se do března vyjádří. My bychom byli velmi rádi, abyste se dohodli ještě dříve, aby občané a firmy měli dříve jasno, jak to bude a mohli se na to připravit. Toto je tedy moje prezentace. Děkuji vám, těším se na vaše otázky a na další práci na tomto tématu. Děkuji eh, za všechny tyto podrobnosti, ale neřekl jste nám, jak vypadá současná pozice rady. Takže doplňte to, prosím. Pozice rady bude vyjádřena radou a to uh, eh, 3. prosince. Není na mě, abych já tady hovořil za radu. Ale pokud máte informace, tak nám je přece můžete říct, co zůstane to mezi námi. Dobře, tak z komise se informace asi nedozvíme. Budeme pokračovat, slovo má paní zpravodajka. Eh, tak, fru ordförande. Děkuji. För informationen från kommissionen. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za to, co tady zaznělo i z komise. Jsou tady různé otázky, které jsem si pokládala, na které jste odpověděl. Každopádně mohu konstatovat, že je důležité, abychom začali být aktivní v této věci. Parlament se k tomu vyjádřil v únoru tohoto roku. Povzbudili jsme komisi, aby provedla studii, dopadovou studii o um, pravidelné sezónní e, změně času a komise během tohoto léta provedla konzultaci a to během osmi týdnů, to je kratší doba než obvykle. Komise představila své stanovisko v září a my jsme potom pouze konstatovali, že to celé proběhlo velmi rychle a že jsme nedostali podrobnou analýzu, kterou bychom bývali velmi rádi obdrželi. Já doufám, že to neskomplikuje naši práci v parlamentu. V každém případě je mým záměrem pracovat eh, rychleji. Evropský parlament s tím chce pracovat, s tím návrhem a díky jasným informacím eh, by bylo tedy vhodné, abychom zanalizovali jednotlivé alternativy. Na základě těch informací my každopádně budeme eh, pokračovat v naší práce, i když tedy ten harmonogram je velmi nabitý a budeme doufat, že získáme co nejširší podporu v celém Evropském parlamentu a samozřejmě také doufám, že tato otázka bude vyřešena ještě během tohoto volebního období. Pokud jde eh, o tu volbu zimní, letní část, tak to samozřejmě je něco, co velmi zajímá evropské občany což není překvapivé, protože každý rok a již po dlouhou dobu angažovaní občané se na nás obrací a kladou nám otázky, proč máme tento systém, proč ho zachováváme i nadále. A občané v tuto chvíli očekávají, že my na to odpovíme, že zareagujeme. A přestože nám během tohoto volebního období zbývá již jen málo času, musíme zareagovat. Ti občané, kteří nás kontaktují, nám říkají, že země na eh, času má pro ně fyzické i psychické důsledky. A komise také zmínila, to, co já považuji také za důležité, je důležité, aby ten systém byl harmonizovaný v celé Evropské unii, abychom nenarušili vnitřní trh, na kterém všichni závisíme. Je důležité, aby struktury a vše, co probíhá, bylo předvídatelné. Například eh, tedy ten čas, kterému je potřeba se přizpůsobit. My jsme si tedy vyslechli informace komise a můžeme říci už jen to, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom přijali účinné řešení. Máme tady několik stínových zpravodajů, kteří jsou činní v této věci a je důležité, abychom se připravili a setkávali se dostatečně často, aby ta práce byla hotová co nejdříve. Samozřejmě všichni, kterých se to týká, musí získat od nás odpověď. Je důležité, aby všechny strany měly dostatek času na to, aby se připravili a přizpůsobili uh, zavedení nového systému. Nesmíme v žádném případě zkomplikovat eh, život našich občanů. Nesmíme komplikovat život těch, kterých by se mohla změna systému dotknout. V každém případě doufám, že zpráva bude hotová do konce tohoto roku a mým záměrem je spolupracovat se všemi bez ohledu na eh, příslušnost eh, k výborům. Samozřejmě zajímá to i jiné výbory a já už jsem neformálně začala jednat eh, s některými kolegy a příští týden proběhne první oficiální setkání stínových zpravodajů, které nám umožní rozběhnout jednání co nejrychleji a doufám, že díky tomu se nám podaří vyřešit ty věci ještě během tohoto volebního období. Děkuji, paní zpravodajko, nabrali jsme určité spoždění, takže všichni, kdo budou hovořit, budou mít dvě minuty. Pan Svoboda jako stínový zpravodaj má slovo. Předsedkyně, já bych především chtěl okomentovat to, co jsme slyšeli od komise. E, je to určitá ukázka politické flexibility, protože eh, já jsem byl v čele takové neformální pracovní skupiny, která čtyři roky na tom pracovala a na začátku jsme od paní komisařky Bulc dostali dopis, ve kterém nám píše, že tato záležitost eh, nepatří mezi ty velké věci, o které se má komise starat, ale ve zprávě eh, pana předsedy Junckera jsme naopak slyšeli, že to patří samozřejmě mezi ty velké věci. Nicméně komise předložila návrh legislativy eh, bez analýzy, bez dopadové analýzy, eh, neudělala tedy to, co jsme, o, co, o co jsme jí žádali jako parlament. Hm, vy jste také, paní předsedkyně, byla eh, svědkem mnoha debat o, o té interinstitucionální dohodě, kde dopadové, do, ho, dopadové studie ex post, ex ante byly neustále skloňovány. A tady vidíme teda zase, <clears throat> že se nestalo vůbec nic. Eh, legislativa je předložena bez dopadové studie. Eh, ta veřejná konzultace ji nemůže nahradit. Eh, to je sice zajímavý politický podnět, ale my jsme se nejenom do minulosti, ale ani pro futuro jsme se například nedozvěděli, jestli třeba dopravním firmám tak ambiciózní harmonogram, který komise navrhla, neskomplikuje život. Zda nemusí plánovat dlouhodobě dopředu. Nedozvěděli jsme se, že zda například počítačovým firmám to nespůsobí potíže, protože musí přepsat počítačové programy, které počítají se změnou času. Navíc je ten návrh velmi zajímavý v tom, že jde o směrnici Eh, jako druh právního aktu směrnice vždycky má nějakou solidní transpoziční lhůtu průměrně dva roky. Tady půjde eh, řádově, i kdybychom si pospíšili o týdny, maximálně o jednotky eh, měsíců. Takže to by byl také rekord. Tedy pro tohle to všechno nemáme žádné vyhodnocení. Jo? Ale nicméně je, myslím, jasné jedno, eh, že naprostá většina Evropanů chce zrušit střídání času a teď je na nás, abychom pracovali tak rychle, aby, aby se to stihlo. Věřím, že je možný i dřívější termín než březen. Děkuji a omlouvám se, že jsem překročil čas. Merci beaucoup, monsieur Zoboda. Děkuji. Pan Zlotovský. Děkuji. Dámy a pánové, já teď eh, nechci hovořit pro nebo proti celému tomuto návrhu, ale chci položit několik otázek Evropské komisi. Konkrétně, teď to vypadá tak, že měníme čas dvakrát ročně, dvakrát ročně máme ten problém, ale obecně má celá Evropa v témže čase den a v témže čase noc. Až to změníme, tak se může stát, že když pojedeme z Belgie do Štrasburku, tak budeme muset hodinky přesouvat dvakrát. A to už právě slyšíme z jednotlivých zemí. A kromě toho máme takový termín, který nesmíme překročit, že to bude už od příštího jara. A spousta firem to možná nezvládne nebo bude muset příliš mnoho zaplatit za takové náhle rozhodnutí. Vyhodnotila komise tyto dopady například eh, pro zemědělce, a nebo také pro letecké společnosti. To bude velmi složité získávání slotů v jiných částech světa. Zvážila to komise? Studovali jste také, zda dochází třeba k nárůstu dopravních nehod v případě, kdy se mění čas. Jsou tady nějaké argumenty, skutečné argumenty, proč neměnit ten čas z letního na zimní? To jsou moje otázky pro komise a prosím o odpověď. Děkuji. Pane Zvotovský, paní Bilbao. Dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je v tomto návrhu jedna pozitivní věc a sice, že díky debaty, debatě tady v parlamentu a díky veřejné konzultaci se lidé masivně vyslovili. A všichni tedy jedním směrem. Takže to je důvod, proč můžeme být spokojeni, protože to je první krok. Na druhé, za druhé se také ukázalo, že historické důvody, které vedly k těmto změnám času, ty nejdůležitější, to znamená energetické úspory, teď už neplatí. Proto bychom si tedy skutečně mohli položit otázku, proč dvakrát ročně změna času. A zdá se také, že čím dál více zpráv se objevuje, i když tedy nejsou úplně konkluzivní, které svědčí o tom, že, a říkal to tady i zástupce komise, že to má velký vliv na lidské biorytmy, na přírodu, takže možná tento aspekt taky nemáme ještě dostatečně zanalizován. To vše svědčí o tom, že bychom se nad tím opravdu měli zamýšlet. A v tomto smyslu si myslíme, že by bylo vhodné přijmout rozhodnutí v tomto smyslu, ale jedna věc nás nepokojuje. Na jedné straně musíme jasně říct, že jedna věc je, že nebude docházet k této sezónní změně dvakrát ročně, s tím musíme skoncovat, ale taky, aby členské státy přijaly rozhodnutí ohledně toho, jaká bude oficiální hodina, oficiální čas, kterého se oni přidrží, protože to je kompetence členských států. A tady si myslím, že bychom měli vynaložit zvláštní úsilí a měli bychom zavést posílenou spolupráci mezi členskými státy, abychom zjistili, jaké jsou jejich záměry, protože musíme mít harmonizovaný přístup i nadále, musíme zachovat soudržnost, vnitřní soudržnost a na základě toho, co budou dělat členské státy, totiž může dojít k velkému pokřivení všech sektorů. Nejen pokud jde o zdraví lidí, my jsme tady hovořili o třeba letištích, ale představte si, že někdo třeba pracuje na směny v Evropě. Takže my jsme připraveni pracovat a bereme v úvahu, že zmizely ty historické důvody pro zavedení sezónních změn a měli bychom tedy proti nim postupovat. Děkuji. Paní Bilbao, slovo má pan Kramer. Děkuji. My už se tímto tématem zabýváme velmi dlouho, ale jedna věc je jasná. Když se s tím tehdy začalo, tak hlavní smysl byla úspora energie a všechny analýzy dospěly k tomu, že to vlastně není pravda. Ale zároveň to byl jediný důvod, proč tehdy letní čas byl zaveden. Pokud se podíváme na to, jak to historicky vzniklo, tak eh, to v podstatě také všechno nesedí. Eh, ve Španělsku a v Portugalsku jsou jiné časové zóny, to je dáno historií. Hitler a Franco a Mussolini tehdy spolupracovali a chtěli tedy jednu eh, časovou, jedno časové pásmo a po válce to nebylo změněno. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, tak to bylo. A oni se tedy domluvili na tom, no to je jedno, já přesto budu mluvit dál byť mě skáčete do řeči. Po válce to nebylo změněno a dneska je ta situace taková, že tady máme časová pásma a víme, jaké je to tedy jaké to má dopady na zdraví a to nejen u lidí, ale také u zvířat, byť tedy nevstávají zvířata s budíkem. A proto eh, jsem rád, že velká většina se vyslovila proto, abychom tedy zrušili sezónní změnu času. Musíme vzít v potaz, že tady jsou různé zájmy. Jiné jsou zájmy na severu nebo na jihu nebo na západě, ale my nechceme, aby z toho byl chaos. Bylo by možná nejlepší, kdybychom se domluvili na řešení, které bude únosné, tak abychom odnes, odstranili um, změnu času, protože si myslím, že dneska už to nepřináší žádnou uh, výhodu. Paní Kilenen má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také paní zpravodajce. Pro nás, pro Finy, je toto téma velmi důležité a to již dlouhou dobu. Děkuji panu kolegovi Svobodovi za velmi dobrou spolupráci, která nás doposud pojila. Děkuji také mnoha dalším kolegům. Ono je velmi dobré, že se tím zabýváme, obavy odborníků ze členských států eh, souvisí především s oblastí dopravy, především s leteckou dopravou. A já bych ráda řekla, že v okamžiku, kdy se této otázce věnujeme, měli bychom mít na paměti, že jednotlivé sloty v rámci eh, letecké dopravy a s tím zpěté plánování, že to celé bude velmi časově náročné a že to také musíme velmi pečlivě vyjednat. Především pokud jde o ta různá časová pásma. A právě proto si myslím, že by bylo lepší, kdybychom měli celoevropské řešení, tak abychom neskončili s tím, že tady budou různé oblasti s různým časem Myslím si, že to by bylo samo o sobě velmi náročné pro celý systém dopravy a zvlášť pro dopravu leteckou. Proto tedy pevně doufám, že se nám podaří opustit letní čas, skoncovat s ním a nechci, aby tady vzniklo víc časových zón, protože to by ta situace byla ještě horší, než je dnes. Myslím si, že doufá, myslím si, že se nám musí eh, podařit najít řešení, které bude celoevropské. Děkuji. Děkuji paní Arnotu. Děkuji paní předsedkyně. Pan Juncker slavnostně prohlásil, že Evrop, Evropané nebudou vítat, když budeme nadále dvakrát ročně kvůli evropské legislativě měnit čas. Sezónní změny musí být zrušeny a členské státy na základě subsidiarity budou rozhodovat, zda občané budou žít podle letního nebo zimního času. Konec citace. A teď se změna času stala imperativem a naléhavou záležitostí. Před evropskými volbami v květnu chce komise vytvořit dojem, že naslouchá občanům, že Brusel není žádná byrokracie a že členské státy se budou do té chvíle nuceny rozhodnout. Vzhledem k té rychlosti si myslím, že se budou muset ovšem vlády dohodnout, aby tady nevznikl ten patchwork. Letní, vlády letních, tedy jižních zemí jsou spíše nakloněny letnímu času, severní země zase jsou spíše nakloněny času zimnímu. A letectví už požaduje alespoň 18 měsíců jako přechodné období. I politické frakce mají různé názory. V rámci mé frakce nejsme jednotní, já jsem spíše pro letní čas, ostatní jsou pro zimní čas třeba. Ve Francii také třeba v Brestu nebo ve Štrasburku nesvítá ve stejnou dobu. Takže si myslím, že s tímto návrhem si vytváříme problémy, které jsme zatím neměli. Paní zpravodajko, je pravda, že evropští občané mají zájem o tuto otázku zrušení či nezrušení sezóní změny času, nicméně mají jiné priority a komise by měla vzít v úvahu hlavní problém Evropanů, a to je nezaměstnanost. A já si nemyslím, že nezaměstnaní a chudí, i když se tedy dovědí, že už nebudou muset měnit čas a že budou panu Junkerovi děkovat. Děkuji. Pane Deli, máte slovo na jednu minutu. Uh, well, uh... Děkuji. Jenom stručně. Ano, ta No je to samozřejmě eh, velké dilema a veřejná eh, diskuze a konzultace, kterou provedla komise, to bylo velmi působivé. Eh, bylo tam přes 4 milionů osob, které se zapojily, ale když se podíváte na návrh komise, tak já tam nevidím žádný nástroj, jak zajistit sjednocený cíl, protože my tady v podstatě musíme volit mezi dvěmi základními principy EU, to je subsidiarita, to bychom ponechali na členských státech, aby se rozhodli, a na druhé straně tady máme jednotný trh a harmonizovaná pravidla, takže ono je to vlastně mnohem problematičtější eh, má to hlubší kořeny, ten problém, než jak to na první pohled vypadá. A já samozřejmě chápu, proč eh, rada mlčí, protože já tady nevidím žádný způsob, jak se posunout vpřed a jak sladit tyto dva odlišné principy ve stejném dokumentu. A pokud bychom otevřeli tuto diskuzi, tak by to mohlo vést ještě většímu rozkolu a já se vyjádřím velmi opatrně, když řeknu, že toto opravdu není velmi vhodný okamžik pro to, abychom vytvářeli další rozkoly v Evropě. Děkuji, paní Lukašenská. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Zavedení letního času nastalo v minulém století a mělo sloužit k šetření energii, především v kontextu druhé světové války. Tady se o tom hovořilo. Byl to také výsledek ropné krize v 70. letech. A teď eh, můžeme říci, že ty důvody k zavedení letního času už nejsou. A občané Evropy Vyjádřilo se jich téměř 5 milionů, ale kdybychom se ptali většího počtu, obyvatel, tak si myslím, že většina by chtěla, aby se čas neměnil, protože jednak už to nepřináší žádné úspory, ale má to také dopad na jejich zdraví, na pocity lidí a neslouží to ničemu dobrému. Já bych chtěla, abychom se alespoň v této oblasti tak jednoduchého problému, jako je změna nebo likvidace těch dvou času, té dvojí změny času za rok, abychom naslouchali hlasu našich voličů, abychom poslouchali své biorytmy a abychom podpořili tento návrh, protože si myslím, že u toho bychom neměli mít tolik pochybností. Ty, které zde byly předneseny, jako otázka slotu a různé časy, různé hodiny v různých zemích. No to tady bude vždycky, ale já si myslím, že jednoduchým způsobem to můžeme vyřešit. Takže paní předsedkyně, Myslím si, že tady skutečně musíme výjít naproti nejen očekávání obyvatelům Evropy, ale taky výsledkům zdravého rozumu a také tomu, že se díváme na ty negativní dopady té dvojí změny času za rok. Děkuji. Děkuji, paní Ayala Sender má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně. Já jsem se chtěla nejdříve zeptat komise, protože mě to překvapilo na jedné straně milé, ale na druhé straně to vyvolalo určité otázky v souvislosti s tím, jak se díváte na porovnání této konzultace a okamžitou reakci komise na občanské iniciativy, kteří požadují spoustu jiných dalších věcí aby tedy komise vzala, přijala za iniciativy komise. Já si myslím, že v této konzultaci byla taková nerovnost, pokud jde o účast z jednotlivých států. To si myslím, že bychom taky měli vzít v úvahu, protože v budoucnosti se třeba budeme věnovat spíše takovýmto konzultacím než občanským iniciativám. Měli bychom se tedy rozhodnout, co platí a co je lepší. Za druhé, plně souhlasím s paní Ulfsko, potřebujeme harmonizaci na evropské úrovni vzhledem k tomu, že se jedná o zlepšení a zefektivnění jak eh, tedy času na dopravu a také zlepšení situace pro občany. Nicméně to rozhodnutí je na národní úrovni, tady chci říci, že mé země, má země, a to je pravda, že my bychom eh, v zásadě Eh, vzhledem k tomu, že Greenwich prochází přes můj region, tak my bychom eh, měli být rozděleni, pokud jde o časové pásmo, no ale tam bychom měli řešit eh, nějaké sladění těch časů, protože problém, který máme, není problém změny dvakrát za rok, protože to lidem působí problémy, i třeba se silniční bezpečnostní, takže lepší je, aby to bylo fixní, ovšem rozhodnout je třeba pro jaký čas se rozhodneme. Je to na národní úrovni, na národním rozhodnutí, ale komise by nám měla pomoci. Děkuji. Pan Demesmaker. Ja, er is, eh, er is al heel veel gezegd en heel veel bedenking gemaakt door... Ano, děkuji. Zazněla tu celá řada úvah. Rád bych se připojil ke kolegům, kteří hovořili přede mnou v tom smyslu, že souhlasím se zrušením změny času, ale protože se příští rok konají volby do Evropského parlamentu, nebyl, neměli bychom to uspěchat, neměli bychom to lámat přes koleno. Teď je míč na straně členských států. Měli bychom přemýšlet o dopadech na vnitřní trh, protože ty mohou být skutečně daleko sáhlé a proto se domnívám, že potřebujeme koordinovaný přístup, protože jinak budou dopady na obchod, dopravu a cestovní ruch skutečně hmatatelné a závažné a bylo by to jako eh, z bláta do louže. Byl bych rád, kdyby byla komise poněkud otevřenější, pokud jde o situaci v radě, protože já jsem slyšel, že diskuze na radě není příliš úspěšná že tam jsou skutečně velké rozdíly mezi zeměmi na severu, zeměmi na jihu, na východě a na západě. A proto se ptám, jestli rakouské předsednictví něco podniklo, jestli naplánovalo nějaký další postup, jestli to vůbec rada ještě může včas schválit. Děkuji. Pan Šurc, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se o toto téma starám ve výboru ITRE a měl bych také otázku na komisi kterou položili i kolegové přede mnou. Co by se stalo, kdyby členské státy se neschodly na tom, jestli to bude letní nebo zimní čas? protože členské státy, které jsou vedle sebe nebo leží blízko sebe, by, eh, tak v takovém případě by to znamenalo velký problém. Nemá komise pocit, že celé toto téma změny eh, času můžeme zvládnout pouze tehdy, pokud mezi členskými státy bude nějaký koordinační mechanismus, který eh, ty problémy překoná? Byl bych rád, kdyby nám na to komise odpověděla. Děkuji, panu Lundgren. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce. Konečně můžeme ukončit to, tu neustálou změnu času, která nás trápí dvakrát ročně. Není to problém pouze pro zemědělce, kteří mají dojnice, je to e, problém i pro samotné zemědělce ti zemědělci musí tu změnu provést postupně během několika týdnů. Je to také problém pro děti s autismem. Je to velký problém také pro děti, které, kteří mají, nebo pro lidi, kteří mají eh, psychologi, eh, psychologickou, psychiatrickou medikaci. A také pro lidi se spánkovými poruchami. To znamená, že není důvod, proč by ta změna času měla být do budoucna zachována. Já jsem velmi rád, že tu máme tento návrh, budu hlasovat pro, eh, takže bohu díky, říkám sám za sebe. Eh, změnit eh, dvakrát ročně čas v devíti autech trvá dvě hodiny. To znamená, že já jsem skutečně rád za tento návrh a za tuto změnu. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Madame Klun, la parole est à vous. Děkuji, pane Landgrene, a nyní má slovo paní Klun. Děkuji, paní předsedkyně. Já vidím všechny ty otazníky a pochybnosti a fakt, že potřebujeme koordinaci, že nechceme v rámci časových pásem žádné rozdíly, ale myslím si, že klíčová věc je ta, o které hovořil můj předřečník. Chceme či nechceme skoncovat s tou změnou času jednou za šest měsíců a to si myslím, že je jasné. Změnit vždycky čas na konci března a na konci října, tedy dvakrát za rok, eh, je nepříjemné pro děti a, a vůbec pro všechny. Takže pokud eh, aspoň na tom se shodneme, tak ten zbytek už půjde sám od sebe. Já jsem si jistá, že zde budou eh, výzvy, jak říkal tady kolega, je třeba, abychom usilovali koordinaci a spolupráci členských států. Já si myslím, že to může nastat, protože je zde velká podpora pro toto nařízení. Teď vlastně ta změna proběhla před dvěma, třemi týdny a je to skutečně nepříjemné. Já myslím, že to můžeme zvládnout a ty technologie určitě pomůžou. V mé zemi, v Irsku, probíhá konzultace bude končit eh, koncem tohoto měsíce a jak jsem slyšela, bude to velmi pozitivní, pokud jde o změnu, tedy eh, konec střídání letního zimního času. Děkuji, paní Klun, paní Virkunen. Yes, thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se, že jsme v podstatě jednotně tady ve výboru pro dopravu. Vítáme tento návrh, čekali jsme na něj. Víme, že mezi občany se těší velké podpoře, protože už jsou unaveni z té změny času jednou za půl roku. My teď máme možnost s tím skoncovat a to už velmi brzy. Teď problematické je, že komise chtěla dát velkou svobodu členským státům a jistě už teď to vypadá tak, že všechny členské státy si mohou zvolit své časové pásmo tak, jak chtějí, ale teď se zdá, že to bylo v mnoha členských státech vnímáno velmi zmatečně. Probíhají diskuze o tom, zda zvolit letní či zimní čas. Komise navrhuje, aby nám potom v Dubnu každý řekl, co udělá. A já si myslím, že rozhodně potřebujeme mnohem větší koordinaci, protože v Evropě máme tři časová pásma, mělo by to být konzistentní i do budoucna, takže prostě nemůžeme to pouze jen nechat eh, tak, že zrušíme to sezónní střídání času a potom v členských státech budou různá časová pásma, takže potřebujeme opravdu širokou koordinaci mezi členskými státy. Já si myslím, že komise a rada především by měla eh, vzít vedení do svých rukou, protože teď už probíhá v různých různých členských státech konzultace a myslím si, že pokud nepřevezmeme vedení a nebudeme proces koordinovat, tak to bude velký chaos. Děkuji, paní Virkunen. A já jsem se také zapsala na seznam řečníků. Velmi stručně musíme připomenout Evropské komisi, že iniciativa na zrušení střídání času pochází od koho? Od dopravního výboru. To není iniciativa Evropské komise. To je iniciativa Výboru pro dopravu. Už roky evropští občané říkají, v peticích, v dopisech. Poslouchejte, my už máme opravdu dost eh, té změny času dvakrát za rok. A protože nikdo na sebe nebral zodpovědnost, žádný členský stát, eh, toto téma neprezentoval ani Evropská komise, tak výbor pro dopravu se odvážil a s panem Svobodou a s tímto výborem jsme přijali toto usnesení. První věc, kterou je třeba říci, je, že jsme nedosáhli za 16 let ty očekávané výsledky úspory energie, dopady na zdraví. Takže všichni ti, kteří říkali, no není to priorita a tak dále, tak pozor, všechny studie ukazují, že to zasahuje 30 evropské populace. Já tady nebudu vyjmenovávat eh, třeba nespavost, eh, problémy se spánkem a tak dále. Prostě jsou to závažné problémy. 30 evropské populace, to je hodně. A třetí věc, a já to vidím ve Francii, to je otázka bezpečnosti silničního provozu. Já jsem na to nedávala pozor a byla jsem kontrolována právě v té době, kdy se mění letní a zimní čas, tak roste počet dopravních nehod o 40 protože lidé nejsou, nemají tak rychlé reakce, protože jsou tím ovlivněni. Takže budeme o tom hlasovat a požádáme Evropskou komisi o nový návrh, aby se tedy skoncovalo s tou změnou. A teď tady máme problém. A proč? Protože vy probí, provádíte konzultaci, všichni říkají, všichni občané říkají, že s tím souhlasí, ale vy jste tu metodu nevysvětlili. Takže vy jste řekli, no členské státy si to nějak vyřeší. No ne, proč zase dáváte klíče členským státům a máme tady zásadní problém, protože změna času to je evropská harmonizace. Takže teď tady máme problém a přitom jsme ho mít neměli. Proč? Za prvé, první otázka je, jakým způsobem si členské státy zvolí. Letní nebo zimní čas? Jak to uděláme? Zeptáme se každého členského státu, požádáme ho, aby udělal veřejnou konzultaci. Jak to uděláme? Paní Klun, ve vaší zemi jste měla veřejnou konzultaci. Je to uspořádáno, ano? Ano, v současné době to probíhá, do konce tohoto měsíce. Vy také? No, takže, ale všechny země nejsou nuceny vést veřejné konzultace. Takže máme problém s demokracií. Některé země konzultují občany a ptají se jich, eh, dáváte přednost letnímu nebo zimnímu času. Takže komise bude muset požádat členské státy o to, aby provedly konzultaci. A druhý velký problém, a tady pozor, Tady neměníme časová pásma, měníme pouze letní čas nebo zimní čas, to není to tež. Změna času to je evropská legislativa a ta pásma to je národní kompetence. A pokud naši sousedé nebudou mít stejný čas, tak to bude problém. Já jsem francouzka, pracuji v Německu. Francie si vybere letní čas a Německo zimní. Takže pokaždé, když eh, přejedu přes hranice, tak si musím přesunout hodinky. To jsou všichni přeshraniční pracovníci. To tež platí pro Belgii, pro Itálii a tak dále. Takže já radím, protože já o tom přemýšlím. Musíme združit státy, které se musí rozhodnout, zda si zvolí letní nebo zimní čas, ale všichni stejně. A budeme mít evropskou harmonizaci podle časových pásem. No ano. Takže, věděli jste, to jsou všechny ty otázky, které teď řešíme. A zároveň pozor na jednu věc. Říkal to tady pan Demesmaker. Nemůžeme tady něco vyhlašovat a pak se toho nedržet. Vy jste vyhlásili, že sezónní změna skončí 1. čtvrtý 2019. No tak to je zítra, že jo? A podle toho, co slyším, tak to není priorita rakouského předsednictví. Takže nám prosím vysvětlete, jak technicky to odhlasujeme. Protože i my máme spoustu legislativy před sebou. Takže teď máte slovo Evropská komise. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za tuto eh, velmi plodnou první výměnu názorů a velmi se těším eh, na další spolupráci. Je zřejmé, jak moc tato konkrétní věc tento výbor zajímá a to je jistě povzbudivé. Ano, eh, tento návrh nebyl vycucán z prstu. Tato věc samozřejmě se k našemu vědomí dostávala po dlouhé roky a díky eh, iniciativě tohoto výboru se prolomily ledy a já jsem si jist, že společně na základě tohoto návrhu dospějeme k uspokojivému výsledku. Eh, zaznělo mnoho otázek, já tady vidím eh, několik kategorií otázek. Za prvé otázka posouzení dopadů, za druhé velmi důležitá věc koordinace, tedy jak zabránit takovému tomu slepenci různých eh, časových zón a potom eh, pozice eh, zúčastněných stran. Důležitá otázka silniční bezpečnosti, to bychom samozřejmě v žádném případě neměli zanedbávat. Pokud jde o, ta, o otázku posouzení dopadů, my jsme eh, revidovali dostupné eh, informace o těchto změnách a ono to bylo velmi dobře schrnuto výzkumnou službou Evropského parlamentu eh, v říjnu a já si myslím, že ta analýza zůstává i nadále aktuální, i když proběhla tedy před rokem. A v tuto chvíli tady máme důkazy pouze k jedné věci a to, e, že kdybychom měli nekoordinovanou změnu časového režimu, tak by to mezi členskými státy, tak by to velmi poškodilo vnitřní trh. Tady k tomu jsou jasné podklady a e, buď bychom mohli postupovat podle stávajících ustanovení, a, a nebo že bychom to tady přerušili současně a, a m, mm, teď jde o to, zda a, mm, tedy ukončíme e, časové změny nebo ne a nejde o to, jakou časovou e, změnu si členské státy vyberou. Jde o to, zda tady vůbec e, k tomu přikročit nebo ne. Členské státy vyjádřily svou preferenci ukončit časové změny a proto jsme přijali politické rozhodnutí, to je jednoznačné. Rozhodli jsme, že předložíme návrh, aby se pokračovalo v řádnému eh, pokračování, pardon, aby vnitřní trh mohl i nadále řádně pokračovat a Teď samozřejmě jsme chtěli ponechat rozhodnutí, který časy vyberou na členských státech. Tady samozřejmě musíme, eh, nebo je potřeba, aby členské státy posoudili tu změnu. Je to jejich eh, suverénním eh, rozhodnutí a tak tomu je a to se nezmění tímto návrhem. Nemůžeme tedy předjímat, jaké bude jejich budoucí rozhodnutí pro naše hodnocení a tento návrh má vyvolat diskuzi na národní úrovni a skutečně platí, že některé členské státy tedy již organizují e, své veřejné konzultace. My to vnímáme jako pozitivní a nezbytný vývoj. V neposlední řadě pokud eh, budeme jednat rychle a předložíme návrh nyní, je to jediná cesta, jak dosáhnout dohody před eh, ukončením mandátu tohoto parlamentu. A tak znělo i rozhodnutí eh, tohoto výboru. A pokud jde o koordinaci, tak to je velmi důležité. Je to zásadní věc. Jak tedy zabráníme těm Eh, odlišným časovým zónám v Evropě. Někteří poslanci to tady již zmínili. Máme tady v tuto chvíli tři časové zóny v EU a podle budoucího a budoucí scénář bude záviset na rozhodnutí členských států. A my bychom chtěli objasnit, že časové rozdíly mezi členskými státy nesouvisí eh, s ustanovením o letním času nebo zimním času, ale závisí to eh, tedy na eh, členských státech jako takových a je potřeba zajistit, že budoucí režim bude koordinovaný tak, aby mohl dobře fungovat vnitřní trh. A proto je důležité, aby členské státy vzájemně konzultovaly a koordinovaly své kroky, než se rozhodnou eh, k té změně. A teď jde o situaci na radě a eh, toto je právě ten háček v té diskuzi na radě. Rakouské předsednictví eh, si uvědomuje, že je potřeba zajistit řádnou koordinaci a my to plně podporujeme, ale doníváme se, že toto rozhodnutí spadá do eh, kompetencí členských států a proto je to v souladu a proto v souladu s pravomocemi institucí si myslíme, že tuto koordinaci musí provést rada za vedení rakouského předsednictví, v budoucnosti rumunského předsednictví. My jsme samozřejmě ochotni eh, tomu procesu napomáhat. Chceme podporovat předsednictví ve snaze zajistit eh, dobře koordinovaný přístup předtím, než padne závěrečné rozhodnutí o této směrnici tak ta diskuze v tuto chvíli v radě vypadá, na to se zaměřuje a my e, o tom budeme diskutovat i pokud jde o pokroku v této zprávě v prosinci na radě o dopravě. Pokud jde o zúčastněné strany, to zmínilo mnoho poslanců. Samozřejmě eh, vnímáme argumenty leteckého průmyslu, jejich obavy v souvislosti eh, s dopadem eh, této směrnice na alokaci slotů. Hlavní signál od stakeholderů přichází v tom smyslu, že si přejí plně harmonizovaný režim, pokud jde o změny sezónního času v EU, chtějí konzistentnost, předvídatelnost a jasnost. Plně si uvědomujeme, že zrušení e, změny času bude znamenat určité e, transitní náklady nebo přechodné náklady a e, Eh, musí se zabránit eh, různým narušením situace. A teď je otázka, jaká přechodná doba by měla být zvolena a kolik času potřebují eh, zapojené strany na to, aby se připravili na tuto změnu. Občané a podniky pravděpodobně budou mít velký prospěch z toho, že už nebude měněn čas a já jsem velmi rád, že jsem si vyslechl tak velkou podporu, pokud jde o tuto stránku návrhu. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu. To je samozřejmě věc, kterou musíme vnímat velmi citlivě. Jak jsem řekl úvodem, Důkazy k této věci zatím ještě nejsou eh, konkluzivní eh, pokud jde o vztah mezi letním časem a bezpečnostní silničního provozu. Když eh, se sešeří, tak ty problémy souvisí právě s temnotou. Když je tma, tak zkrátka to vede k většímu počtu nehod, nebo je tam větší pravděpodobnost nehod. A pokud jde o nás, tak na základě dostupných dát z, ze zjištění Spojeného království od roku 68 do 71 se doníváme, eh, že eh, podklady o vztahu mezi změnou času a počtem nehod, že to zatím ještě, že tam ta soustažnost není prokázána, ale samozřejmě to budeme bedlivě vnímat i nadále. To jsou mé připomínky, těším se na budoucí spolupráci a na plodnou, eh, děkuji za plodnou diskuzi a děkuji za vaši eh, pozornost, kterou tomu věnujete. Děkujeme. Neřekli jste nám ale, jak zajistíte tu koordinaci všech členských států, ale my vám každopádně pomůžeme proto k tomu připravujeme zprávu a parlament je připraven předkládat návrhy a samozřejmě teď e, musíme respektovat i to, co komise řekla, že je potřeba, co občané očekávají, že to bude přijato před koncem období. E, a e, dále tady jde o celoevropskou dopravní síť. Pan Enrique tady není, ale má tady náhradníka. Náš předseda Pavel Telička ho bude zastupovat. Děkuji, ano. Pan van de Kamp právě odchází. Paní předsedkyně, děkuji. Podobně jako Dominik, lituji toho, že to nemůže být, ale předal mi svoje poznámky. Dominik zdůrazňuje, že návrh komise se týká důležitého nařízení. Chceme snížit eh, správní administrativní překážky pro podniky. Jde především o prodlevy při provádění transevropských sítí do roku 2030. Pan zpravodaj bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Podle pana zpravodaje díky tomu vzroste kvalita zprávy a je spokojen s dosavadními výsledky. E, pozměňovacích návrhů bylo 108. První zasedání stínových zpravodajů se konalo minulý týden a atmosféra na tomto zasedání byla podle pana Riketa e, konstruktivní. Většina stínových zpravodajů se shoduje na hlavních aspektech nařízení. Souhlasíme s oblasti použití nařízení. Mělo by se to týkat eh, transevropských sítí, mělo by to být také jedno kontaktní místo pro každý projekt. K tomu já bych rád připojil svůj osobní názor. E, souhlasím s tím, je to zásadní nástroj. Souhlasí také s jedním e, příslušným kompetentním orgánem ve členských státech a s tím, že by měla být zavedena možnost delegování na příslušnou správní úroveň v závislosti na právním rámci daného státu, jestli to tedy bude regionální nebo jiná úroveň, to je individuální. Zásada jednoho kontaktního místa zůstává a je na ní eh, kladen velký důraz. Je zároveň potřeba, aby s eh, vše bylo koordinováno na základě jednoho příslušného orgánu a aby eh, tady eh, ten zodpovědný orgán to vše eh, koordinoval. Zasedání stínových zpravodajů se bude konat brzy. Já jako Pavel Telička bych chtěl dodat, že mě zaujal ten jeden příslušný orgán. Domnívám se, že v rámci jeho a našeho týmu, eh, který se věnuje eh, nástroji pro propojení Evropy, je to dobře skoordinováno. Takže děkuji, to je všechno z mé strany. Děkuji. A nyní tedy zahájíme diskuzi a slovo má pan Wim van de Kamp. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji také Pavlu Teličkovi. Děkuji mu za to, že tady zastoupil Dominika. Celkem za to, za to souhlasím s tím, co nám pan Telička právě řekl my jsme minulý týden ve Štrasburku měli první zasedání stínových zpravodajů, které proběhlo v konstruktivním duchu. Nicméně ty věci se neposouvaly do předu příliš rychle. To musím říct. A dovolte mi ještě dva komentáře z mé strany. Pokud jmenujeme jeden příslušný orgán, tak to musí být národní, na národní úrovni. Pokud by to bylo na úrovni regionální nebo na nějaké jiné nižší úrovni, tak se jako EPP domníváme, že to musí být dostatečně upraveno, tak aby, dejme tomu, jedna spolková země v Německu neřekla A a jiná spolková země neřekla B a, a e, pak ten problém přehráli na Evropskou komisi. Pokud jde o přeshraniční rozměr, tak je možné, že železniční e, spojení mezi Španělskem a Francií bude vyžadovat jeden kompetentní orgán, který tedy převezme příslušné pravomoci a nahlásí to komisi. Já jako stínový zpravodaj jsem nepředložil žádné pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že toto téma bychom měli upravit co možná nejrychleji je jasné, že se budeme konstruktivně účastnit zasedání stínových zpravodajů pod vedením pana Riketa. Celá řada myšlenek už tu zazněla. Já jsem také ohlásil některé myšlenky ústně a domnívám se, že pokud ne v prosinci, tak eh, v lednu určitě dospějeme k eh, úspěšnému závěru, protože v sázce je toho skutečně hodně a to právě pro členské státy, protože nevyužité prostředky a neudělené licence by představovaly dvojí škodu. Dobrý den, návštěvníci. Vítejte v dopravním výboru. Paní Ayala Sender. Můžete si sednout tam vzadu, ale nedělejte hluk. Slovo má paní Ayala Sender. Ano, já se omlouvám, před chvílí jsem přišla, předpokládám. že pan Rike už tady vystoupil, tedy nevystoupil, omlouvám se. Ano, jsou podobně ostříháni s panem Van de Kampem. Ano, to bude přesně ono. Já jsem pouze chtěla poděkovat panu Riketovi za jeho práci. Je třeba vzít v úvahu fakt, že to, co jsme udělali v těch čtyřech železničních balíčcích, první cep a teď druhý cep, to je dost financování. A máme tak zkušené koordinátory. A dostali jsme otázku, nebo tedy žádost, že potřebujeme skutečně přeshraniční orgány, subjekty, které by po dohodě mezi vládami ohledně koridoru, že budou tedy spuštěny ty přeshraniční nadnárodní subjekty, jejichž cílem bude provádět regulaci, nebude to ani A, ani B, podle toho, jak se rozhodnou. Může to být A nebo B, ale aby se neduplikovala neduplikovaly ty povinnosti, ty technické zprávy, ekologické zprávy, konzultace, tak ty přeshraniční části koridoru se blokují proto, že dnes ještě jednotlivé zprávy a jednotlivé regulace, nařízení tedy nejsou harmonizovány. Jedná se o různé legislativy, nejsou to ani zákony, ale prostě různé pokyny v oblasti zprávy a tak dále. V CF 2021 až 2000 27 už by měla být přijata opatření, která usnadní postup eh, nebo pokrok v oblasti přeshraničních koridorů. A také pokud o ty koordinátory, tak eh, z toho, co jsme viděli, tak ti koordinátoři opravdu velmi pomohli, pomohli posunout projekty vpřed, eh, zajistili kontakty, komunikaci, hovořili s vládami. Chápu, že některé frakce mají určité problémy s tímto řešením, ale myslíme si, že otázka nebo tedy postava těch koordinátorů pomáhá. Zahajuje dialog tam, kde je nějaká, nějaký blok. Já jsem se účastnila schůzí koordinátorů s obyvatelstvem, například v údolí Austa a v dalších oblastech, kde byl problém. I tam mě velmi pomohli. Proto si myslím, že by bylo velmi důležité, aby existovaly takovéto nadnárodní subjekty, přeshraniční a aby se ty dva členské státy, které jsou na tom koridoru, rozhodly kdo bude tedy tím koordinátorem a kdo bude usnadňovat ten přechod přes hranici. Děkuji, paní Alessander. Pane Zvotovský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já především musím říci, že nebudu stejně nadšený jako předřečníci, protože, jak jsem říkal, už na poslední frakci jsme vyjádřili velikou skepci, skepsi jak k návrhu komise, tak ke zprávě pana Riketa. Bojíme se, že už východiska tohoto projektu by se velmi těžko upletňovala v řadě členských států, kde se často doplňuje národní kompetence a krajská kompetence. Kdyby se to spojilo do jednoho superorgánu, bylo by to neefektivní, časově náročné Vedlo by to k vytvoření zvláštního úřadu, který by se zabýval pouze jedním druhem investic v rámci síti TNT. A to znamená vytváření nových byrokratických struktur bez likvidace starých. Když bereme v úvahu, že je tam celá řada dalších aspektů. Životní prostředí, veřejné konzultace, výkup pozemku, a jedno administrativní rozhodnutí by mohlo být nedostačující, aby se dotklo celého tohoto procesu a také termíny, s nimiž se počítá, jsou úplně nerealistické podle našeho hodnocení. Cílem našich pozměňovacích návrhů je zajistit členským státům zvolit si tento postup a ne, aby to pro ně byla povinnost. Chceme také, aby kroky, které zatím podnikly členské státy s cílem urychlit administrativní postup při klíčových projektech infrastruktury, byly uznány jako splňující požadavky tohoto nařízení. Také definice jednoho orgánu vyžaduje zásadní změny tak, aby bylo možno přizpůsobit ji předpisům fungujícím v celé řadě členských, členských států. Navrhli jsme také konkrétní změny v této oblasti. Naše stanovisko bude záležet na tom, jak v kompromisních návrzích a v konečném textu nařízení nebo tedy zprávy vezmete v úvahu to, co jsme tady řekli, protože v současné podobě nemůžeme toto, tuto zprávu podpořit. Děkuji. Děkuji, pane Zvotovský. Slovo má pan Kramer. Ja, vielen Dank auch äh, für die... Ano, děkuji také za spolupráci, která právě začala. Já si myslím, že bychom se měli poučit chyb. Přeshraniční dopravní spojení musíme řešit za vzájemné spolupráce. Když Španělsko jako nový člen EU postavilo dálnici uprostřed Pyrenejí, postavilo ji na hranici a e, Francie potom řekla, ne, my ji postavíme jinde, ne tady. Tak to je plítvání prostředky. Nebo v Německu se například nyní diskutuje o tom, že dálnice se budou elektrifikovat, ale když eh, když tady elektrifikujete železnici, tak tomu potřebujete eh, pečlivější analýzu. To znamená, že tady v podstatě mají rozhodující slovo vnitrostátní orgány. Na německo-polské hranici jsou eh, tedy spolky, které chtějí přes, spolupracovat přes hranice. Zjistila to polská vláda a řekla, ne, ale to je přece náš úkol. To je přeshraniční, to není regionální věc, to je věc eh, vnitrostátní, tedy na, eh, je, musí se to řešit na národní úrovni a v podstatě to celé zastavili. To znamená, že to je velmi složité a není možné najít paušální recept. Tady eh, v Belgii by zase měli problémy v Lámové a Valoni. A kdyby Eh, jim někdo něco předepisoval, tak by eh, se také proti tomu vzbouřili. My eh, tady nechceme, aby byla znevýhodněna železnice, chceme zajistit transparentnost, která v minulosti zajištěna nebyla. Jak to například dlouho trvalo, než jsme získali transparentní přehled o spojení mezi Lyonem a Turinem. Chceme také zajistit účast občanů. Někdy to kvůli tomu trvá déle. Dejme tomu, trať v údolí Rýna eh, trvala 20 let, eh, protože se řeklo, že občané do toho nesmí mluvit. Kdybychom je do toho nechali od počátku mluvit, tak by to možná trvalo kratší dobu. Eh, dálnice v Polsku například měla vést přes Eh, chráněný prales. Nakonec to tedy bylo zastaveno, mimo jiné i díky Evropskému parlamentu, ale takovéto problémy by tedy měly mít prioritu. Děkuji a nyní má slovo paní Kilonen. Prosím. Dear chair. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, i pokud jde o mě, tento návrh eh, s tím jednotným kontaktním místem není zase až tak skvělou myšlenkou problém tkví v ústavním právu. A já si myslím, že samozřejmě eh, můžeme tady eh, jednat o té roli členských států, ale myslím si, že musíme také čelit těm eh, problémům, které tady skutečně existují. Víme, že eh, tento scénář by si vyžádal eh, různé eh, licence, národní povolení a tak dále. A to by znamenalo včas na rozhodnutí o využívání a pokud jde o plánování, tak to je v kompetenci exkluzivně národní, v kompetenci jednotlivých měst, takže to nemůže upravovat evropská legislativa. Komise tady eh, navrhla, aby ta povolení byla udělována jedním orgánem, tak aby tam bylo zahrnuto i zavonování. A ta myšlenka je pěkná, to je pravda. Znamenalo by to méně byrokracii, jednotné kontaktní místo, to by zkrátilo eh, dobu na zpracovávání, ale je to poměrně radikální změna v kompetencích orgánů. My jsme na to zatím ještě málo připraveni, eh, není to vyzrálé a um, je to otázka také ústavní. A každý členský stát navíc jmenuje příslušný orgán v souladu se svou legislativou a hmm, je pravda, že jinde v nařízení je uvedeno, že závazné rozhodnutí musí být eh, učiněno ohledně všech dovol, povolení, a to jedním orgánem, který je jmenován podle práva členského státu. A potom je potřeba toto prosazovat na národní úrovni. Výsledek toho vede k problému s ústavní legislativou, pokud bychom, měli jmenovat, pokud bychom jmenovali nějaký jiný orgán, který by rozhodoval o e, zónování takovém projektu. Eh, pokud je potřeba v národních parlamentech eh, zavést nějaké eh, právo v souvislosti s tím plánovacím orgánem, tak ehm, tam se to dotýká Eh, toho, že by to muselo být od eh, měst přesunuto na centrální národní úroveň a já jsem možná v politice už příliš dlouho. Eh, Pavel v každém případě, ale já bych se nebála takovou věc, teda tak hm, myslím, že bych se právě obávala toto předložit na národní úrovni, ono to není tak jednoduché. Uh, A my bychom měli vyslat signál v tom smyslu, že ano, já budu ráda, když tady budeme mít koordinační úlohu, pokud je o to jednotné kontaktní místo, pokud to bude v souladu eh, s ústavním eh, právem. A pokud eh, chceme učinit takový krok, aniž bychom aby ponechali nějakou roli městům a místním zastupitelstvům, tak to Eh, tak to by možná šlo, to by možná změnilo ten návrh, ale v tom Enriqueho návrhu to v tuto chvíli není a to mě znepokojuje. Pokud eh, někdo se chce pustit do toho eh, a hm, i navzdory ústavnímu právu, tak dobře, to je jejich zodpovědnost, ale já jsem alespoň na to upozornila. A já si myslím, že my budeme pokračovat, pokud jde o Kosma v souvislosti s tím ústavním právem a já doufám, eh, že nakonec se splní naše naděje a že alespoň budete mít pochopení pro eh, tu problematickou situaci, kterou my v národních zemích máme. Děkuji, paní Kilonen. A já jsem byl na tom setkání stínových zpravodajů, kde jste vysvětlovala vaše problémy, takže víme o tom. A dalším řečníkem eh, je Pan Verzíny za Evropskou komisi, omlouvám se za to pochybení. Máte slovo. Zástupce DG Move. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji a panu Teličkovi za to, že zde byl představen stav té diskuze. Já jsem velmi rád, že práce parlamentu postupuje poměrně rychle a konstruktivně a jak uvedl pan Telička, některé věci již byly doladěny. Mezi poslanci panuje tam schoda a to je velmi pozitivní. Úvodem to zmínil pan zpravodaj Eh, je to skutečně velmi eh, důležitý návrh v rámci třetího balíčku pro, balíčku pro mobilitu, ale musíme to vnímat jako další možnost pro lepší realizaci eh, transevropské dopravní sítě. A to ve spojení s MIO 2 a Eh, my jsme potěšeni, že je zde velká podpora pro tento návrh, ovšem eh, bylo přesto předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které mají text posílit, vylepšit, zvýšit ambice toho textu. Padly velmi zajímavé návrhy, pokud jde o navázání toho ustanovení eh, s financováním toho mechanismu MIO a my to vnímáme, nebo MIE, my to vnímáme velmi pozitivně. A jsem rád, že tady se k tomu mnozí vyjadřovali, protože já můžu ty věci alespoň vyjasnit, například pokud jde o působnost. Podle našeho názoru je velice důležité, abychom si zachovali působnost, která se zaměří eh, na tu eh, centrální síť, RTET. E Přeshraniční projekty jsou velice důležité, samozřejmě se potýkají s problémy a někdy ty národní sekce, které to tady propojují, jsou stejně tak důležité pro fungování sítě a z toho důvodu se návrh komise zaměřuje na tu na centrální síť. Další věc, který je předmětem diskuze, je jednotný eh, kompetentní orgán. My bychom si přáli, aby tady byl jeden pilot, eh, pokud jde o povolování a podle našeho názoru je to opatření, které by usnadnilo provádění tohoto projektu, protože by byla zajištěna lepší koordinace a synchronizace procesu. Návrh komise přihlíží ke skutečnosti, že interní organizace členských států může být odlišná a proto musíme zachovat možnost přenést zodpovědnost tohoto příslušného orgánu eh, na nějakou vnitrostátní úroveň, pokud to bude odpovídat potřebám projektu. Nějaký regionální projekt může být povolován na regionální úrovni, když to zajistí lepší efektivitu a soulad eh, s národním systémem. Pak je tady ještě jeden návrh několika poslanců, nastavit tady struktury v rámci přes, povolování pře, pro přeshraniční projekty. To pro nás zní zajímavě, mohlo by to usnadnit realizaci těchto projektů. Všichni víme, že ty jsou mimořádně obtížné a je důležité, abychom si tedy eh, uvědomovali tu stálenost mezi tím předkladatelem projektu, eh, to může být nějaký eh, i společný podnik a potom Eh, jsou, je tady koordinace těch příslušných orgánů nebo nějakého společného eh, zodpovědného orgánu. Potom, pokud jde o ambice a lhuty, které jsou stanoveny v návrhu nařízení komise. Jsou ambiciózní, doníváme se totiž, že návrh komise eh, by mohl přispět k posunu současné situace s respektem existujícího unijního práva, zejména environmentálního. Eh, někde to zachází ještě dále, jsou tam velmi eh, krátké lhůty a já jsem zkrátka chtěl jenom upozornit na to, že některé lhůty, respektování některých lhůt by mohlo být nákladné, to, tedy náročné, to si uvědomujeme. Děkujeme, pane Verzíny, a slovo má Pavel Telička závěrem. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že předám Dominiku Riketovi informaci o tom, že je tady velká podpora stínových zpravodajů. Chápu, že jsou tady některé problematické věci, Nejprve bych zmínil eh, společ nebo jednotné kontaktní místo nebo orgán. Já tady samozřejmě nemohu hovořit za Dominika Riketa, ale vnímám to jako otázku určitého procesu. Eh, když se podíváme na to, o čem budeme hlasovat zítra, tak tam eh, není úplně vše, co je v této složce, ale máme ambici pro ty přeshraniční orgány, aby se eh, tedy provedla ta koordinace a uvidíme, kam to bude směřovat, na čem se zpravodaj se stínovými zpravodaji dohodne, ale velmi často je to tak, že my jsme velmi pomalí, pokud jde o provádění, protože eh, je tam malá koordinace, to brání realizaci, takže tedy um, ty věci jsou nastaveny dobře. Samozřejmě jsou tady různé právní záležitosti. Uvidíme, jak to zapracovat do kompromisních poznacích návrhů. A já osobně, protože nechci mluvit za, za pana Riketa, um, si myslím, že by to mohlo být takto, ale uvidíme, jak se s tím poradí zpravodaj potom. Uh, To jsou dvě různé věci ze stejné, eh, ve stejné kategorii. A ještě bychom mohli do toho připojit to, co říkal pan eh, Zlotovský, protože my máme i eh, zkušenost s joint venture, pokud je o plánování, projektování, provádění, operativní úroveň a tak dále. A, a jsou tady různé země, které se zapojují od severu na východ, třeba Polsko. A na základě své osobní zkušenosti bych řekl, že pokud jde o počet těch projektů, my bychom Eh, nepokročili bez koordinátorů v takovém počtu projektů, jako jsme pokročili, protože díky nim se to potom vše realizuje. Já jsem rád, že to tady zaznělo a chtěl bych kolegy postudit, aby na tom pracovali. Ale předám eh, kolegovi tu informaci, která tady zazněla eh, k této zprávě a děkuji si novým zpravodajům za jejich velkou podporu. Děkuji, pane Talička. A připomínám, že hlasování proběhne 10. ledna. A budeme pokračovat s právou, která mění směrnici z roku 2008, pokud jde o bezpečnost eh, silničních infrastruktur. Slovo má paní Ajuto. Děkuji, paní předsedkyně. Chci předeslat, eh, jak bude vypadat načasování. Už několik týdnů pracujeme velmi intenzivně na tomto tématu, protože se snažíme dodržet harmonogram, podle kterého se má 3. prosince hlasovat zde na výboru. Teprve před chvílí jsme dostali překlad pozměňovacích návrhů, takže já doufám, že se nám podaří dospět eh, k dohodě, abychom dodrželi tento harmonogram a doufám, že stínoví zpravodajové a jejich eh, frakce budou otevřeny kompromisům. Pokud jde o návrh, o ten původní návrh, tak ten znáte. Je to návrh, který je podle mě pozitivní. Týká se to především rozšíření pole působnosti směrnice a také, aby se zlepšila bezpečnost silničního provozu. To znamená nejen povrchové prvky, ale navrhuje také monitoring eh, strukturální údržby silnice jako takové, což je podle mě také velmi důležité. A důležitá je také kategorie, nebo tedy ochrana zranitelných kategorií a podpora technologií, inovací a digitalizace. Na to musíme být všichni připraveni, protože silnice, které teď máme na mysli, už musí být připraveny pro budoucnost. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsem předložila, tak jsem se snažila v jednom článku združit prvky na kontrolu a monitoring stability infrastruktury i pomocí používání senzorů a georeferenční kontroly. To je velmi důležitá technologická novinka, která podle mě musí být vzata v úvahu. A potom další důležitý bod, který jsem vložila, je návrh dát zodpovědnost subjektům, které provozují infrastruktury, ať už se jedná o existující infrastruktury nebo o připravované infrastruktury. To je podle mě záležitost, která je zcela zásadní. Já počkám, až kolegové něco k tomu řeknou tím svým pozměňovacím návrhům a potom pár slov na závěr. Děkuji. Pan Vin Vanderkamp má slovo. Paní předsedkyně, je mi opět velkou ctí zastupovat tady paní Klaudii Schmidt. Upřímně řečeno, se mi nechtělo překládat její text z angličtiny do holandštiny, takže budu pokračovat v angličtině. Vážená paní zpravodajko, já, to jest paní Klaudia Schmidt, Prosím vás, nechte toho, je to velmi závažná záležitost. Eh, souhlasím s tím, že bychom všichni měli učinit všechno, co je v našich silách, abychom snížili počet mrtvých na našich silnicích. Bezpečnost silničního provozu v EU se v minulých desetiletích zásadním způsobem změnila a to i díky krokům přijatým na evropské úrovni. Mezi lety 2001 a 2002 se počet mrtvých snížil o 42% a o dalších 19% potom mezi lety 2010 a 2016, ale v roce 2016 samotném zemřelo na silnicích 25 25 620 osob eh, v EU. Potom Klaudie píše odstavec o zodpovědnosti a subsidiaritě. To, že sdílíme tento společný cíl, ovšem nutně neznamená, že Evropská unie by měla mít pravomoc v této věci jednat. Eh, všichni lidé E, dělají chyby a tak tomu bude i v budoucnu. A proto je tedy sdílenou zodpovědností zúčastněných stran na všech úrovních zajistit, aby dopravní nehody nevedly ke smrtelným nehodám. A nezávisle na tom, jak sofistikované budou naše pokyny, je, ne, nezávisle na tom, jak e, úředníci v Bruselu budou formulovat svoje analýzy, stejně někteří lidé budou řídit opilí, budou e, používat mobilní telefon, když jsou za volantem a budou unavení nebo nepozorní. To znamená, že není až tak důležité, kdo ta pravidla formuluje, když se jich jednotlivci nedrží. My jako EPP tedy nemáme za to, že by bylo potřeba rozšiřovat oblast působnosti tohoto nařízení. Je pravda, pravda, že pouze 8 smrtelných eh, nehod se děje na sítích TNT. Není to tolik eh, kvůli, ne kvůli nařízení, ale kvůli tomu, že eh, na dálnicích nejsou přejezdy, mm, cyklisté nebo chodci. To znamená, že se zdá, že dálnice jsou právě ty nejbezpečnější eh, ze všech eh, silnic. Eh, já si myslím, že bychom tedy měli vyzvat lidi, aby tedy jezdili po těch dálnicích a ne po silnicích nižší třídy, a já si myslím, že hlasování o eurovinětě, o evropské dálniční známce také bude zásadní z hlediska bezpečnosti silničního provozu. A nyní tedy závěrečný odstavce, odstavec, který se týká nových technologií. Já jsem proti rozšíření oblasti působnosti, ale jako EPP jsme proto, aby do návrhu byla začleněna e, otázka dopravního značení a do, E, dopravních značek, tak abychom tedy zlepšili bezpečnost. Potřebujeme společné e, standardy a čím dříve tedy zavedeme společný systém, tím více ušetříme životy. Proto tedy musíme učinit všechno, co je v našich silách, abychom zavedli vhodné standardy, nicméně e, auta bez řidiče a auta bez řidiče tedy budou jezdit správně pouze tehdy, pokud dopravní značení bude dodržovat určité standardy a splňovat určité podmínky. Eh, a musíme si uvědomit, že celá řada událostí může bezprostředně ovlivnit dopravní značení, takže my zodpovědnost eh, za fungování a úspěšnost eh, aut automaticky řízených nemůžeme převést pouze na eh, manažery příslušných eh, společností. Paní Grasvander, prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce za její dosavadní práci. Cílem je, jak víme, přepracování této velmi důležit, tohoto velmi důležitého nařízení o bezpečnosti silničního provozu. Já si myslím, že nám to skýtá velmi dobrou příležitost. Ráda bych zmínila to, co, nebo se vrátila k tomu, co říkal pan Wim van de Kamp. Já si nemyslím, že to, co jste právě přečetl, je názor celé EPP. Já si myslím, že musíme učinit všechno pro to, aby infrastruktura byla co možná nejlepší a co možná nejbezpečnější a e, je my všichni tedy víme, že stále budou lidi, kteří budou za volantem používat mobilní telefon, ale vy jste řekl, že se to sítí ten t týká pouze eh, v 8% smrtelných nehod, ale pokud vezmeme státní silnici, silnice ve Spolkové republice Německo, tak tam se děje 39 nehod a pokud bychom rozšířili oblast působnosti, tak by to vedlo ke významnému zlepšení a proto si myslím, že by oblast působnosti měla být rozšířena tak, abychom skutečně snížili počet mrtvých na silnicích. Další bod, který je pro mě důležitý, eh, to se týká tunelu a mostů. I to by tedy mělo být zahrnuto do hodnocení bezpečných silnic. Jsou to důležité eh, části dopravní infrastruktury. V tuto chvíli eh, jsou pokryty pouze ty nouzové východy, to také musíme eh, probrat a viděli jsme například v Janově, jaké důsledky mohou mít nehody v oblasti mostů. Důležité je, že se tedy jsou eh, frakce schopné na shodnout na tom, že potřebujeme zajistit bezpečnost pro nejslabší účastníky silničního provozu, cyklisty nebo chodce a kromě toho potřebujeme zavést ještě další opatření při té revizi, například minimální požadavky pro silniční značení a dopravní značky. Potřebujeme větší transparentnost, větší eh, kontrolu silnic, inspekční zprávy, lepší školení pro inspektory, lepší informace pro eh, účastníky silničního silničního provozu, lepší výměnu e, osvědčených postupů a lepší výměnu dat. Jsem toho názoru, že e, ten koncept e, self-enforcing roads by měl být do celého systému zařazen. Myslím si, že takovéto silnice by mohly počet nehod snížit. Myslím si, že je to velmi důležitý dokument, který představuje zlepšení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří přijmout velmi úspěšná a efektivní opatření. Eh, máme tedy ve středu zasedání stínových zpravodajů a paní zpravodajka již řekla, že bude velmi otevřená eh, k našim pozměňovacím návrhům. Já si myslím, že se jedná o důležité téma a proto je stěžení, abychom tedy dbali spíše na kvalitu, ne na rychlost rychlost a proto eh, bychom měli na zasedáních stínových zpravodajů probrat všechny důležité body a pokud se nám to nepodaří, tak si myslím, že bychom měli hlasování odložit. To znamená, že bychom o tom hlasovali až v lednu. Já si myslím, že jsme to dlužni účastníkům silničního provozu, protože tady jde skutečně o lidské životy a právě proto už pár týdnů nemohou, nemůže hrát žádnou roli. Děkuji, pane Demesmákere, máte slovo. Děkuji. A děkuji také paní zpravodajce za velmi energický, nadšený projev. Eh, ona je přesvědčena o tom, že se jim to podaří včas zvládnout a my jí v tom budeme samozřejmě nápomocni. Děkuji také eh, autorům pozměňovacích návrhů bezpečnost silničního provozu a ochrana těch nejslabších účastníků silničního provozu si nepochybně zaslouží naši pozornost. Za prvé, souhlasím s tím, eh, že by měl být oblast měla být oblast působnosti rozšířena. Měli bychom kontrolovat všechny dálnice. Kromě toho je důležité, aby ta směrnice eh, platila pro všechny infrastrukturní projekty, které financuje EU. Chceme se vyhnout tomu, aby evropské prostředky nemohly nebo byly eh, vynakládány na to, že budou vznikat eh, silnice, které nebudou bezpečné. Dopravní značky a silniční značení, i to je tedy naprosto stěžení pro eh, bezpečnost silničního provozu je to důležité právě s ohledem na autonomně řízená auta. A proto bychom tady měli stanovit minimální požadavky pro silniční značení a dopravní značky. A na závěr mi dovolte ještě jeden podnět. Byl bych rád, kdyby komise předložila návrh týkající se národní metody. Na jejímž základě by členské státy mohly zpracovávat eh, zprávy. Ono by to práci členských států totiž ulehčilo. A těším se na další zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji, pane Demesmakere, a slovo má pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dnes tady několik jmen. Teď eh, tady Vystupuji jménem Matise van Miltenburga, který tady dnes také nemůže být kvůli jiným závazkům. Jeho jménem děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy. Chci ale zdůraznit jménem Matise, že dále podporuje návrh komise. Chce, abych zdůraznil jisté obavy, Hlavní z nich souvisí s možným, s možným rozšířením působnosti směrnice nad rámec toho, co původně navrhla komise. On je toho názoru, že bychom v tomto měli být opatrní a také bychom měli být opatrní na to, abychom členské státy nezatěžovali další administrativou či byrokracií. Osobně je přesvědčen, že návrh komise je velmi vyvážený, podložený, vychází z důkazů a výzkumu a na základě toho znovu opakuje, že bychom by měli být velmi opatrní kdybychom k tomu návrhu přidávali další věci, které se neopírají o žádný výzkum a o dostatečné hodnocení dopadu. Pokud jde o rozšíření působnosti, tak zde dochází také ke konfliktu s principem subsidiarity a proporcionality, takže ještě jednou říká, že podporuje původní působnost. Pozměňovací návrhy, které předkládá, chtějí omezit byrokracii a duplikace. V některých případech jsou požadavky na členské státy podle něj velmi náročné a někdy se dokonce překrývají s již existujícími postupy na národní úrovni. Takže tam je toho názoru, že bychom neměli zapomínat, že členské státy budou muset implementovat tuto směrnici a proto by to mělo být proveditelné. Matias se těší na konstruktivní zasedání stínových zpravodajů a předpokládá, že může být dosaženo dobrého a uspokojivého výsledku. Děkuji. A nyní komise já se omlouvám, já jsem tady s jménem pana Miltenburga, ale ne jménem pana Kramera. To už by bylo trošičku moc. Já nejsem připraven nic takového jménem pana Kramera přijmout. Omlouvám se, pane Teličko, omlouvám se, pane Kramere, já jsem si vás nevšimla. Pane Kramere, máte slovo. Já s vámi souhlasím, tady musí být rozdíl, my se velmi dobře známe, 15 let. Děkuji paní Ajuto za dobrou spolupráci, děkuji komisi za kvalitní předlohu. Chceme zabránit nehodám v provozu, zabránit úmrtí a, a, a naše doplnění jsou omezená. Chceme posílit slabší články provozu, jako jsou třeba cyklisté protože, nebo chodci, protože to je, jsou, je většina obětí, 10% obětí, eh, to jsou právě um, chodci a většina nehod nebo velká část nehod eh, z cyklistů k těm dojde mimo města, takže tyto věci eh, jsou důležité, je důležité je podchytit. Pokud jde o podpory, tak na to nemají být vázány žádné podmínky, protože my chceme přece podporovat právě to, co brání nehodám a proto chceme, aby silniční bezpečnost byla hlavní prioritou, i pokud jde o ty podpory, aby to šlo správným směrem. Navíc chceme dobrou spolupráci i záchranných služeb. My máme třeba tunel přeshraniční a jedna záchranná služba je na jedné straně, druhá je na druhé straně, oni vědou do toho tunelu, jeden na jedné straně, druhý na druhé straně. To je potřeba koordinovat. Eh, v případě nehody potřebujeme za mm, zakoordinovat tuto záležitost záchranou. To platí pro tunely i pro mosty, to už se tady taky uvádělo tento příklad a já vám děkuji za pozornost. Merci, monsieur. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Alors, au niveau de la commission, a za komisi paní eh, Werner. Děkuji. Děkuji celému výboru i zpravodaji a vám všem za pečlivou přípravu této změny. My jsme velmi rádi, že je zde taková podpora hlavních cílů tohoto návrhu. Je tady celá řada konkrétních opatření, která jsou připravena v tomto textu. Revize je skutečnou příležitostí eh, zachraňovat životy na silnicích, ale eh, já už nebudu hovořit dlouze o obecném cíli, o tom už jsme diskutovali. Naše revize byla zaměřena na čtyři hlavní cíle. Za prvé rozšíření působnosti a já bych uvedla, že pozměňovací návrhy jsou velmi konstruktivní podle našeho názoru, pokud jde o otázku, na kterých silnicích by směrnice měla platit. A potom e, jenom někde bylo e, požadováno, aby se působnost rozšířila nad e, ty primární silnice ale rozšířit to pouze nebo pokrývat pouze dálnice, to není dostatečné s ohledem na cíle, který chceme dosáhnout. To by znamenalo, že nezmírníme počet úmrtí a nehod eh, tak, jak to požaduje eh, cíl snížit je na, polovině, na polovinu s vizí blížící se nule a mnoho poslaneckých návrhů zachází daleko za náš návrh, chtějí zahrnout třeba nějaké venkovské silnice a hlavní silnice. Já vám děkuji za toto úsilí eh, zvýšit eh, úroveň obezřetnosti, ale některé z těchto postupů jsou poměrně těžkopádné a nejsou nastaveny tak, aby to bylo vhodné pro tyto menší eh, nebo silnice nižší třídy, venkovské silnice. To by opravdu bylo problematické pro místní orgány, také v souvislosti s náklady. Náklady musí zůstat přiměřené. Zveřejnění mapy, tak jak je to požadováno jedním pozměňovacím návrhem, ano, to by nám samozřejmě mohlo pomoci, abychom vyjasnili jasnou působnost, aby jsme velmi um, nakloněni tomuto pozměňovacímu návrhu 127. Jsme si jistí, že otázka působnosti bude i nadále jednou z těch důležitých pro diskuzi, také v trialogu a mohu říci, že tam eh, nebo i na radě se o tom diskutuje. Ovšem Náš cíl za komisi je jasný, chceme smysluplné rozšíření, tak abychom uplatnili plný potenciál této směrnice. Hlavním nebo velkým cílem byla otázka dopravního značení a na silnicích a já tady vidím velkou podporu v Evropském parlamentu, to je dobře, budeme to v diskuzi potřebovat. Je to také otázka konzistentnosti mezi těmito dvěmi návrhy k silniční bezpečnosti. Na jedné straně tady máme nařízení o bezpečnosti vozidel, tam se to zaměřuje konkrétně na automobily a tady se to týká infrastruktury a tyto dvě věci samozřejmě spolu souvisí, patří k sobě a je důležité, aby vozidla a infrastruktura si vzájemně vyhovovaly, byly sladěny, aby se zmírňovaly lidské eh, chyby. Eh, různé systémy, Eh, které pomáhají zachraňovat životy, nefungují, když infrastruktura není připravena. V různé míře automatizace, která nás čeká, to bude i nadále velmi důležitý prvek. Třetí záležitost našeho návrhu, to je eh, hodnocení napříč celé sítě. To je skutečný proces se skutečným eh, follow-up ehm, Tady jde o to, že my eh, často nevíme, jak ty procesy povedou k akcím. Někdy tam jsou eh, nějaké návazné kroky, někdy ne, ale zkrátka mm, my nevíme, co udělají členské státy nebo orgány. Eh, tady hovoříme o posledním návrhu 132. Tady musí být jasné, že je potřeba mít jasný follow-up, je to povinnost. Dále zranitelní uživatelé silnic a jejich bezpečnost, to jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, samozřejmě podle typu silnice se jich to bude týkat do různé míry, ale je důležité, aby se to zaměřilo na ty různé typy silnic, kterých se to týká. Potom je tady celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které požadují, aby komise zašla dále, například eh, společné školicí osnovy eh, pro auditory silniční bezpečnosti. Ano, zamyslíme se nad tím eh, potom to self-learning road, to je zajímavé. Zamyslíme se nad tím a, a potom e, nějaká infrastruktura pro cyklisty a chodce, ano, e, to, tím směrem bychom se chtěli pustit a potom také pokyny pro společnou metodologii pro národní plány bezpečnosti. Ano, opět, až budeme mít e, naše experty, tak na to můžeme zapracovat. Potom ještě k načasování, k harmonogramu. Komise chce přijmout obecný přístup 3. Eh, eh, prosince a my doufáme, že to na Koreperu tento týden dopadne dobře, ale toto je jasný záměr, takže eh, to je něco, co by šlo provést ještě během tohoto mandátu. Samozřejmě záleží to také na tom, kdy o tom bude hlasovat Evropský parlament. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Werner. Paní Ajuto, udělím vám slovo ještě jednou na dvě minuty. Děkuji, já budu velmi stručná. Děkuji kolegům za zajímavé připomínky. Pochopitelně pozitivnější jsou ty, které jsou v souladu s textem a s mými pozměňovacími návrhy. O něco méně pozitivní jsou ty, které se se znepokojením dívají na určité věci, například na rozšíření působnosti směrnice. Nechci být příliš optimistická, ale jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout dobrého kompromisu, protože na jedné straně je správné mít eh, na paměti, že nesmíme příliš zatěžovat členské státy, ale jak říkala zástupkyně komise, pokud naším cílem je rozhodně snížit počet obětí, tak eh, toto snížení rozhodně musí jít cestou rozšíření pole působnosti směrnice. Jinak to nejde. Takže musíme posoudit, okolik by toto rozšíření mělo být provedeno a jakým způsobem. Ve středu se uvidíme se stínovými zpravodaji a tam o tom budeme hovořit. Děkuji. Děkuji. Hlasovat se bude 3. prosince, ale pokud potřebujete více času, pokud jsem to dobře pochopila, tak mi pošlete e-mail a já se pokusím to o něco odložit. Do té doby bychom také měli mít eh, stanovisko komise mohli bychom zahájit třístranná jednání. Souhlasíte? Dobře, takže pokračujeme a máme zde návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, kterým se mění směrnice 2806, která se týká minimální úrovně výcviku námořníků a zrušuje směrnici 2005-45. Náš zpravodaj tady není, ale zastupuje ho Pan Telička. Máte slovo. Ano, já chci zdůraznit, že teď nejsem fan Mintelburg, jsem Dominik Rike, ale rozhodně nejsem nikdo z jiné frakce, ani pan Taylor. Chci jen zdůraznit pár bodů, o které by se s vámi Dominik Rák rád podělil. Vítá návrh komise na zjednodušení existujícího evropského regulačního rámce o minimálním výcviku námořníků a také přizpůsobení evropských standardů Mezinárodní organizaci práce. Jedná se o námořníky, kteří pracují na lodích eh, plujících pod evropskou vlajkou. Týká se to také těch, kteří jsou rekrutováni ve třetích zemích. Eh, víme, že to byla také otázka. A pak je zde také otázka uznávání, vzájemného uznávání certifikátů vzájemem, se zájmem zachovat bezpečnost na palubách lodí. Spravodaj vítá postup revize vzájemného uznávání certifikátů vydaných třetími zeměmi. Myslím si, že tato strana má dvě mince, to je důležité zdůraznit. To období, po které může být odebráno to uznání, by mělo být podle Dominika prodlouženo z pěti na osm let. Toto delší období je vyžadováno proto, aby odpovídalo období výcviku a potvrzování. Zpravodaj je také toho názoru, že návrh nezachází dostatečně daleko a navrhuje nová opatření, aby se posílila kvalita výcviku pro evropské námořníky. Především navrhuje evropský certifikát excelentnosti pro námořníky, který půjde nad rámec minimálních standardů stanovených na mezinárodní úrovni, aby se rozvinulo evropské know-how a aby se dovednosti námořníků uvedly do souladu s digitalizací této práce. A hlavním cílem je, aby evropští námořníci byli nejkonkurenceschopnější na světovém trhu a také navrhuje, aby certifikáty vydávané členskými státy nebo uznávány z třetích zemí byly okamžitě elektrizovány a předávány do elektronizované Evropské centrální databáze, která bude propojena s inspekční databází, o které se hovoří ve směrnici 16 2009 o státní kontrole lodí. Takže tím by se také snížily náklady na lidské zdroje a posílila by se účinnost monitorovacího systému jako celku. A samozřejmě těší se na práci se stínovými zpravodaji s cílem dosáhnout dohody ještě do konce mandátu, ale určitě kolegové já teď už budu muset odejít. Dominiku v tým tedy je a určitě eh, bude Dominika informovat o tom, co zde zaznělo a určitě se to také objeví na schůzce stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Pane Marinesku, dobrý den, máte slovo. Dobrý večer. Děkuji za prezentaci já si myslím, že návrh komise dobrý a zpráva Dominika Riketa je také dobrá. Podporuji centralizovanou databázi a lepší výcvik námořníků. Já se ještě podívám na to, zda bychom měli předkládat pozměňovací návrhy. Já mám pocit, že ta zpráva je velmi dobrá. Děkuji. Paní Anderson, máte slovo. Děkuji. Ve zprávě pana Reketa jsou některé velmi dobré body, které vítáme. Především souhlasíme s panem Teličkou, že přesun na elektronický systém je velmi dobrý, to můžeme podpořit. Také jsme velmi rádi, že je zde odkaz na námořní certifikát excelence z těch důvodů, které uvedl pan Telička, protože je opravdu velmi důležité pro námořníky z hlediska jejich hodnocení, abychom měli velmi kvalifikovanou, dobře vycvičenou pracovní sílu. Pan Telička ovšem neříkal, že bohužel je to zmíněno pouze v úvodním ustanovení. A já si myslím, že by to mělo být velmi opatrně napsáno. Například v legislativě o přístavech eh, máme něco podobného a je to v článku. Já si myslím, že to by mělo být tady také v článku. Takže to říkám tady panu Marineskovi, panu Taylorovi a dalším. Myslím si, že je to takový dobrý začátek, ale potřebuje ještě trochu rozpracovat. Jeden potenciální problém, a myslím, že to je nedorozumění, je ten, že pozměňovací návrh 10 pana Riketa odstraňuje odkaz a pouze zdůrazňuje význam eh, odpočinkového období a hodin odpočinku. Já si myslím, že to není záměr nějakým způsobem poškozovat práva námořníků, pokud jde o pracovní dobu. Možná si myslí, že je to třeba udělat v zájmu zjednodušení, ale my si myslíme, že by to mohlo vyvolat problémy, takže se na to chceme podívat a pak je zde několik otázek, které se týká uznávání třetích zemí, pokud jde o certifikáty námořníků a potom automaticky výma zemí, kteří po řadu let, eh, určitý počet let eh, neposkytli námořníky. Takže to je prý v rukou eh, rady, navrhuje se prodloužení na 8 let. Já si myslím, že 8 let to není nutně ta správná cesta, protože tady jde o to, jak dlouho potřebujeme pro země, které zatím, eh, nebo které dlouho neposkytly Evropské unii žádné námořníky, tak jak dlouho by mělo trvat, než jim bude odebráno to uznávání, ta registrace. Takže já nejsem přesvědčena, že je dobré pět, ani osm let, ani sedm, to myslím navrhuje rada. Já si myslím, že jako stínoví zpravodajové bychom o tom měli vést diskuzi. A také je tady tlak, aby se to prosadilo, ještě do konce funkčního období, ale přesto doufám, že budeme mít čas na to se tím náležitě zabývat. A pak je zde ještě jedna otázka, která se týká individuálního uznávání certifikátu námořníků z třetích zemí. A pokud eh, potřebujete mít eh, potřebujete mít nějaký mechanismus, aby se zajistilo, že je to realizováno správně a EMSA nebude příliš přetížena nebo naopak nedostatečně zatížena. Takže to je další věc, která si zaslouží naši pozornost. Jinak si myslím, že je to poměrně jednoduchý návrh, ale je tam pár důležitých věcí, na které se ještě musíme podívat. Děkuji. Děkuji, paní Anderson. Pane Taylore, teď máte slovo. Oh, Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji panu Enrik eh, za to, eh, tedy za jeho stanovisko. Zelení můžou podpořit mnohé návrhy, které jsou v textu a souhlasíme eh, s těmi mm, věcmi, eh, které se vě, s tou pozorností, která se věnuje bezpečnosti na plavidlech. Podporujeme myšlenku zpravodaje, pokud jde o evropský eh, certifikát pro školení eh, nábožních pracovníků. Zachází to nad minimální standardy, stejně tak jako myšlenka vytvořit centralizovanou databázi certifikátů, které budou vydávány členskými státy. Ve prospěch bezpečnosti na plavidlech je potřeba monitorovat kvalitu školení námořníků, včetně kvalitního školení těch námořních pracovníků, kteří jsou nabíráni ve třetích zemích. Musíme zajistit, že ustanovení pro uznávání certifikátů ze třetích zemí a vzájemné uznávání těchto eh, osvědčení, eh, která budou vydávat členské státy, bude efektivní, transparentní a spravedlivé. Děkuji. Děkuji, eh, pane eh, Taylore, a teď se obracím na komisi a uděluji slovo paní Kobžinské. Eh, jak se daří vaší noze? Už je to lepší? Děkuji, dobrý večer. A děkuji, paní předsedkyně, že se ptáte. Je to rozhodně lepší. Každá návštěva v Evropském parlamentu má pozitivní vliv na mé zdraví. Děkuji. Děkuji eh, stínovým zpravodajům a za vaši práci a komentáře. Já si myslím, že by bylo velmi užitečné, kdybych vám řekla, co mám také k jiným návrhům. Já jsem se sešla velmi stručně s dalšími stěnovými zpravodaji, diskutovali jsme o určitých otázkách, o pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že je zde obecný souhlas, pokud jde o cíl návrhu komise, ale možná je zde určité nedorozumění nějakého konkrétního znění. To právě vedlo k některým pozměňovacím návrhům zpravodaje, ale i k některým vašim otázkám. Já jsem velmi ráda, že pan Rike se ve své zprávě drží té ambice komise, která chce přizpůsobit systém, který máme v Evropě s tou úmluvou na poli Mezinárodní organizace práce. To je velmi důležité, aby se to uplatňovalo i na palubách lodí, které tedy nejsou evropské, ale na jejich palubách jsou evropští námořníci a také že chce digitalizovat eh, certifikát osvědčení námořníku. Rozhodně vítáme tu centralizovanou databázi, to chceme, aby bylo vybudováno rychle, ale jak jsem říkala, je zde pár věcí, které se týkají které vyplývají z nedorozumění. Začnu bodem, nebo tedy návrhem eh, prodloužit období z pěti na osmi let. Po tomto období bude možno stahnout to uznání. Není to automatické stažení, paní Anderson. Musí být přijato prováděcí rozhodnutí a to pětileté období to je pouze v souladu s platností certifikátu proficiency a kompetenci, to je pět let, to není náhodné období, prostě proto to bylo stanoveno na pět let. My chceme být schopni mít pod kontrolou zdroje MC, které tedy provádějí inspekce a práci a musí to dělat i v případě, když tam tedy nebude žádný námořník ze země, pro kterou bylo požádáno to uznání. Takže to je součást práce EMSA. A jde o to posoudit eh, tu pracovní zátěž na potřebu zdrojů. K tomu, co říkala paní Anderson, pozměňovací návrh 10 o minimálním počtu hodin odpočinku. Já si myslím, že vypuštění této části to je také pouze výsledek nedorozumění přečtení našeho návrhu, ale zároveň, jak jsem říkala na začátku, Návrh usiluje o digitalizaci všech certifikátů námořníků. To je věc, kterou vítáme. Jistě se musíme podívat na to, jak rychle a jak je to možno zrealizovat. Jeden velmi důležitý bod na vyjasnění, který tady chci přednést, je, že celý proces vyžádání, uznání, to není proces, kde bych chtěla komise dělat něco Eh, svého. My máme své procesy, pracujeme s členskými státy, máme s nimi diskuzi ohledně toho, kdy by mělo dojít k tomu uznání, protože někdy čelíme situaci, kdy jeden členský stát prostě nám napíše a napíše, prosím, uznejte zemi X a to znovu znamená práci a někdy, někdy to není myšlenka, kterou by stejně tak podporovali ostatní státy, takže když to bude ve výborech, tak to bude transparentnější a bude tam čas na dostatečnou diskusi se všemi členskými státy, nejen s tím, který požaduje to uznání. Ale kromě toho si myslím, že jsme plně přesvědčeni o tom, že výsledek eh, práce zpravodaje a stínových zpravodajů povede k velmi dobrému a vyváženému návrhu. Rada je prakticky připravena vydat eh, obecný přístup. Já doufám, že bude připraven, abychom mohli za současného mandátu Evropského parlamentu dokončit diskuzi o tomto tématu. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Paní Kuščinská, připomínám, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 30. listopadu v poledne. A tím končím zasedání, protože už nemáme žádný další bod na pořadu jednání, ale uvidíme se zítra v 9 hodin a máme před sebou velmi dlouhé hlasování, protože začínáme CEF. Pane Marinesku, nepřijďte pozdě v 9 hodin. Naschledanou zítra děkuji a děkuji tlumočníkům. Děkuji, pardon, tlumočníkům, nepřekladatelům, opravuje se předsedkyně.